Meine sehr verehrten Damen Dámy a pánové, rád bych nyní zahájil naše zasedání. Poprosil bych vás, abyste se všichni posadili. Začínáme rutinnými záležitostmi, přijetí pořadu jednání, máte k tomu nějaké poznámky, není tomu tak, tímto je schválen pořad jednání v předložené podobě. Upozorňuji vás na to, že bod číslo 10, což je rozprava o pozměňovacích návrzích paní Bowles, se odkládá, protože paní Bowles tu dnes nemůže být s námi. Potom známení předsedy následující informace. Pan kolega Cvivka po rozhodnutí koordinátorů bude mít zprávu návrh týkající se vym, Brusel, nařízení Brusel 1. Potom já budu zpravodajem pro the meaning of the second paragraph of article 54 of the European Union Treaty. A potom kolegyně Castex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 Tolik tedy oznámení předsedy. Dostávám se k bodu číslo 3. Schválení zápisu. Zde máme pouze jeden zápis, 28. únor 2011. Je někdo proti něčemu? V tomto zápise není tomu tak, takže je tímto schválen. Dostáváme se tedy k dalšímu bodu, to je bod číslo 4. Jde o stanovisko Soudního dvora Evropské unie, které zde máme několik dní. Žádala si ho rada, týká se to navržené dohody o jednotném systému pro řešení patentových sporů. Takže zde vítám naši právní službu a jeho generálního tajemníka a také paní Frölingerovou, která je příslušnou generální ředitelkou v Evropské komisi. Začneme i hned v Imeria Seres. Pan Pemera bude mít slovo jako první a osvětlí nám stanovisko soudního dvora. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dal jste mi slovo, abych se stručně vyjádřil. A to je zřejmě na tomto nejtěžší. Stanovisko bylo vyžádáno radou podle bývalého článku 300 zřizují, smlouvy zřizující společenství a soud ve svém stanovisku z 8. března přesměrovala svou činnost a vyjádří se tedy k zákonnosti tohoto návrhu z hlediska smlouvy o fungování Evropské unie. A toto stanovisko o kompatibilitě této smlouvy je velmi poučné, podobně jako všechna dosavadní stanoviska soudu. A než se konkrétně zmíním o podrobnostech, eh, sdělím, že 25 soudců spolupracovalo na stanovisku a nevzpomínám si, že by soud rozhodl takovým počtem soudců, pouze dva soudci scházeli, tedy všichni generální advokáti se vyjádřili 21 členských států předložilo svůj, svá stanoviska a také tři hlavní instituce. A celá akce trvala 20 měsíců, takže je to významná kauza. Složit, stanovisko samo sobě není složité, je velmi dobře zpracováno, je srozumitelné, ale celkový kontext je složitý. A velmi stručně ten kontext připomenu je to vlastně směs ustanovení závazných, která jsou složitá. Současný režim patent, evropských patentů vychází z Evropské umluvy o patentech, která sídlí v Mnichově a je charakterizována vlastně soustavou národních patentů. Mnichovské patenty jsou vlastně národní patenty a každá strana, která se stane držitelem padělku, se obrátí na vnitrostátního soudce a pokud trvá na dalším stíhání, získá exekvátor a obrátí se na soudce z jiného státu. A to velmi prodražuje každé řízení. Od roku 2000, od eh, července 2000 tedy existuje návrh komise, který je stále platný, s cílem vytvořit eh, komunitární patent. Jednání vlastně trvá nekonečně dlouho na základě komplikací, které dobře znáte a mezi tím vstoupila platnost Lisabonská smlouva. A ta má článku 118 vlastní právní základ, kde vlastně hovoříme o titulech duševního vlastnictví a také o jazykovém režimu. Pro to první platí běžný režim a pro druhé jednomyslnost. A právě pokud je o neúspěšný pokus, který proběhl na podzim loňského roku, to vyřešit na základě posílené spolupráce, kterou, která se týká 25 členských států a kde 15. února 2011 parlament tedy dal zelenou. Schválil metodu posílené spolupráce. Souběžně s tím vším v mysli rady se objevila, objevilo eh, možné řešení, tedy vyřešit jeden z problémů Evropské umluvy o patentech, to je řešení sporů. A vracíme se do let 2005-2006, kdy s pomocí komise je vypracován nástroj, který bude předmětem stanoviska soudu, a to je mezinárodní dohoda takzvaná smíšená dohoda, která má vytvořit eh, soulad mezi Unii na jedné straně, která vůbec není stranou Evropské umluvy o patentech. Všech 27 členských států, které jednotlivě jsou stranami, Evropské umluvy o patentech a 11 dalších členských států, dalších nečlenských států, tedy jsou to pouze státy, které jsou smluvními stranami této umluvy. Ta dohoda je vyjednána Unii, ratifikovaná členskými státy a také dalšími třetími zeměmi jakou formu má tato dohoda. Má být vytvořen soud pro komunitární patent a pro evropský patent. A jde o zcela novou instituci, která zatím neexistuje, která má právní subjektivitu, což je zvláštní, že soud bude mít právní subjektivitu a skládá se vlastně ze dvou soudních instancí, tedy odvolací soud a soud první instance. A soud první instance je vytvořen tolika senáty a komorami, kolik je členských států. Některé senáty budou regionální, ale v základě budeme mít vlastně soud nové povahy, který nebude národní soud, ale kde budou odborníci a soudci pro patentové věci, ale budou vytvářet vlastně samostatnou soudní soustavu. A pokud to bude třeba, bude možné se obrátit na odvolací soud a bude možné také klást předběžné otázky a podobně takovém kontextu tedy to rozhodnutí z 8. března 2011 bylo schváleno. A víte, že tedy to, to, to rozhodnutí je globálně ve prospěch tedy celého procesu. Já vám dám možnost upřesnit některé věci na základě otázek a odpovědí. Snad je užitečné připomenout, že vyskytla se komplikace v podobě přípustnosti. Pan Prilo, Magilin a Ken Bradley, zástup, právní zástupci parlamentu, zmínili otázku přípustnosti, protože tu hrozila nerovnováha institucí. Skutečně parlament od toho prvního stanoviska z roku 2002 nikdy nebyl bezprostředně osloven, nebyl konzultován a netýkalo se to tedy nařízení, které, o kterém se jednalo na radě. A tudíž vlastně nedošlo k dostatečnému zapojení Evropského parlamentu do celého procesu. Soud se nestotožnil s tímto stanoviskem a částečně ho přeformuloval. Sděluje nám mimo jiné, že využití článku 218, tedy žádost o vydání stanoviska, může být eh, v přípravné fázi jednání učiněna bez jakékoliv bez koordinace, bez jakékoliv koordinace mezi zúčastněnými stranami Soud také říká, a to je velmi důležité, že se může vyjádřit, aniž by vyčkal na související legislativní řízení. Případně pokud eh, budou přijata další opatření. Tedy soud odděluje kontrolu soudní příslušnosti od legislativního vývoje u těch otázek, které vám jsou předkládány, případně cestou posílené spolupráce, to je implicitní, ale existence tohoto stanoviska neznamená překážku, tedy tohoto procesu, jak v rámci eh, hmotného práva podle článku 118, tak co se týče eh, jazykového režimu podle smlouvy o fungování Evropské unie. Chci vám říct jednu věc. Je-li pravda, že Rada mohla na základě vlastního úsudku se obrátit na soud, podle tehdejšího článku 300 odstavec 6 smlouvy zřizující Evropskou unii, aniž by se jakkoliv obrátila na Evropský parlament, tak nyní už by to nemělo být možné, protože článek 218 v odstavci 10 připomíná, že parlament je bezprostředně a úplně informován o vývoji kteréhokoliv jednání o mezinárodní smlouvě. Tedy to, co proběhlo u této záležitosti, už se opakovat nebude. A jednání a napětí existuje i v jiných výborech parlamentu, co se týče trošku lehkovážného způsobu, jak parlament informuje, jak rada informuje parlament o vývoji jednání u mezinárodních dohod a smluv. Tady asi zaznamenáme určitý vývoj. Nyní se dostanu k jádru věci. Soud tedy předpokládá soudní soustavu, která bude zcela nezávislá, a srovnává tento nástroj a ptáže se, zda tato nová soudní soustava je v souladu se soudní soustavou Unie. A začne nejdříve připomínkou základních prvků soudního systému Evropské unie, tak jak jsou koncipovány v zakladajících smlouvách a rozpracovány judikaturou Evropského soudního dvora. A soud eh, začíná vynikající částí textu, doporučuji to všem studentům práv, vysvětluje soudní systém Evropské unie a zdůrazňuje věc, která má svůj dopad o úloze vnitrostátního soudce, kterému říká podle předsedy soudu Lekura kvalifikuje vnitrostátního soudce soudcem obecného práva. Soud tedy říká, je na vnitrostátních soudech a soudu, aby zaručili naplnění práva Unie ve všech členských státech a soudní ochranu veškerých subjektů práva. A soud také chce zajistit dodržení práva, pokud jde o interpretaci smlouvy. Smlouv, soud zdůrazňuje vnitrostátního soudce a svou vlastní úlohu. A již vidíte, jak se rýsuje v posadí otázka, eh, předběžné otázky položené soudu. A nyní se dostáváme k tomu novému nástroji, tedy soud, který má právní subjektivitu, což je poměrně nečekané v tomto kontextu. Soud konstatuje, že nezapadá do institucionálního rámce podle článku 19 o Evropské unii. Kromě toho také soud konstatuje, že tento soud když tedy jsou jednotlivé věci o pat, evropských patentech postoupeny tomuto soudu, tak tato dohoda přisuzuje tomuto soudu hlavní hmotně právní pravomoci, které běžně náleží vnitrostátním soudům, tedy řešit spory spadající do oblasti komunitárního patentu a v této oblasti zajišťovat plnou aplikaci komunitárního práva. Ale toto vlastně soud nevytýká tomuto novému patentovému soudu. Vytýká mu něco jiného a já vám to také přečtu. Odstavec 88 rozhodnutí. Mezna- předpokladný mezinárodní soud dle návrhu dohody má vykládat a aplikovat nejen ustanovení této smlouvy, ale také budoucího nařízení o komunitárním patentu, jakož i jiných nástrojů práva společenství a jsou citována ustanovení o režimu duševního vlastnictví, ustanovení týkající se vnitřního trhu, právo hospodářské soutěže až po základní právo v oblasti vlastnických práv. Konstatuje tedy, že tento soud bude mít zcela zvláštní pravomoc a zbavuje národní soudy možnosti se obracet na soud s předběžnými otázkami. A to je jádro problému. A tady musím ještě citovat krásnou větu. Členské státy by nemohly dát pravomoc pro řešení sporu o duševní vlastnictví soudu vytvořenému dle mezinárodní smlouvy, který by zbavil tyto vnitrostátní soudy jejich úkolu aplikovat právo Evropské unie jakožto soudce obecného práva dle právního řádu Unie a tak dále. Tudíž to, že vnitrostátní soudce, soudce obecného práva, obyčejný soudce se nemůže obracet s, předběžnou otázkou na soud, protože ten nový soud, který vznikne, to nepředpokládá, tak to je nesrovnalost, která je dle Evropského soudního dvora neslučitelná se strukturou této smlouvy. Také připomíná judikaturu i porušení smlouvy jednotlivých států, které uvádějí, že pokud chceme svěřit tuto pravomoc určitému soudu, tedy vykládat komunitární právo v celém rozsahu, o kterém jsem zde hovořil, pravidlo, které je v našem systému základní, je, že členské státy nebudou odpovídat za porušení nebo nesprávnou aplikaci komunitárního práva dle vlastních soudů. Takže ne, půjde o odpovědnost eh, členských států, nepůjde o odpovědnost eh, států za toto porušení smlouvy a soudní kontrola, která musí být zaručena pro naše občany, tedy již nebude zajištěna. A proto Evropský soudní dvůr má za to, že tento návrh vytvořit patentový soud není v souladu tedy se smlouvou o Evropské unii. A když jsme se dostali takto daleko, tak se ocitáme na u poslední věty článku 218, kde je uvedeno, že když je smlouva prohlášena za neslučitelnou, tak dojde k úpravě této smlouvy, anebo dojde k revizi smlouvy Evropské unii. Myslím, že došlo k této revizi a nejsem si jist, že to je cesta, kterou bychom měli v této věci doporučovat. Tím spíše, že je třeba to vidět eh, velmi jemně. Některé případy jsou zde eh, modelové v roce 2004 Před 15 lety se jednalo o zjištění, jakým způsobem by fungovala aplikace eh, zásah Evropského soudního dvora a komunitární smlouvy a soud namítal velmi důrazně, že by to mělo za následek revizi smlouvy. A víte, co se stalo u článku 6 a schválení charty. Takže tady nejsme v situaci tohoto typu. Jsme spíše u spíše v situaci stanoviska o evropském eh, hospodářském prostoru, kde podle stanoviska soudu na návrh komise a poté, co byla předložena příslušná doporučení, došlo k úpravě této dohody v druhé části a také to bylo předmětem stanoviska soudu a to stanovisko tentokrát bylo kladné. Takže já si myslím, že půjdeme směrem k takovému řešení, ale kolegové z komise a také rady nám budou muset některé věci vysvětlit v té, této souvislosti. Chci také velmi krátce říct si dvě věci k, ke dvou palčivým tématům. Jak to vypadá s pokračováním posilné spolupráce? Samozřejmě s výhradou jednotlivých eh, peripetí u celé záležitosti. Jak víte, je třeba vědět, že vzniknou tři odlišné legislativní návrhy. Nařízení o unijních patentech, nařízení o jazykovém režimu u těchto patentů a potom vznikne také právní nástroj pro řešení sporů. A první dvě záležitosti spolu souvisejí. Tato naříz, nařízení nenutně souvisí s tím třetím. Je možné si představit, že vznikne nařízení týkající se patentu a jazykového režimu patentů a že nebude existovat zvláštní jednotný režim sui generis o patentech. Není to asi příliš šťastné, ale je to možné. A budoucnost nám to řekne. Zatím nevíme, zda e, jsme v předvečer tak radikálního vývoje a domníváme se, že v takovém případě obecné komunikární právo bude aplikováno a zjistíme, že vlastně soud bude řešit veškerou tuto zátěž, ale mezi tím vlastně na také doporučení komise se nalezne příslušné řešení. Tolik jsem vám chtěl sdělit a snad jsem vás příliš eh, nenudil. Ta budoucnost nevypadá příliš zářně. Děkuji. Děkuji vám velice. Samozřejmě nám všem bylo jasné, že soudní dvůr nám podá nějaký takový návod, jak může takový systém vzniknout. Ale nyní bych dal slovo paní Frölinger a potom až rozpravu. Takže paní Frölinger, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Komise dnes musí být velmi stručná. My pokračujeme v analýzách, stanoviska soudního dvora a činíme tak eh, velmi podrobně, což musí předcházet eh, našemu rozhodnutí, jak postupovat dál. Jsme velmi rádi, že eh, soudní dvůr ten požadavek řekl nebo prohlásil za vhodný a přípustný, jinak bychom asi nevěděli kudy kam musíme říci, že eh, dohoda v současné době je spíše posuzována jako nekompatibilní se smlouvami. Já to tady nebudu podrobně rozebírat, ale podle soudního dvora hlavní problém spočívá v tomu, že pokud se týče mezinárodní jurisdikce, zde není stejná míra garance jako u vnitrostátních soudců není zde garance respektování eh, soukromí, jako je tomu u evropského práva. A eh, takto eh, nerespektuje taky Evropský soudní dvůr jako autoritativního vykladače tohoto práva. Takže Například, eh, kdyby eh, nastalo nějaké řízení proti členským zemím, pak by eh, se to mělo vliv na právo soukromých stran na očkodnění a tak dále. My ovšem musíme se tím zabývat ještě do větší hloubky, než budeme moci definitivně roz, odpovědět a rozhodnout, co dál. Evropský soudní dvůr zřejmě má také problém s účastí třetích zemí, které de facto nemají stejnou povinnost otevřené či upřímné spolupráce s evropskými institucemi, jako je to v případě vnitrostátních soudců. I toto je třeba důkladněji analyzovat. Nicméně, z hlediska ekonomického a politického je zřejmé, že existuje souvislost mezi posílenou spolupráci, eh, spoluprácí o, v oblasti unijní o, o patentové ochrany a mezi národními jurisdikcemi. Jsou zde o dva odlišné projekty. Váš právní servis má pravdu, že posílená spolupráce eh, v právním smyslu může fungovat, aniž by vznikaly nové systémy jurisdikce. Nicméně pro řadu členských zemí zde existuje souvislost politická a navíc je zde velmi e- silná ekonomická vazba pro ekonomické aktéry. Protože co by se stalo, kdybychom nemohli vytvořit specializovaný jednotný eh, systém eh, dohodování o nebo jednání o patentu. To bychom eh, pak museli mít také systém předávání těchto případů vnitrostátním soudům, jenomže v tom případě by unitární Eh, ochrana patentu musela být eh, vynucována v jednotlivých zemích, země od země, každá zvlášť, a to mm, skutečně není, eh, není v souladu se smyslem unijního patentu. A to znamená, že také kdyby byl někdo namítat něco proti udělení patentu, patentu opět by musel toto napadat v jednotlivých zemích, v každé zemi zvlášť. Totiž eh, eh, jedním, eh, jednou z největších výhod budoucího, tedy snad patentového soudu, bude nejenom usnadnění prosazování patentů, ale také jejich revokaci. To znamená, že Eh, konkurenti budou mít možnost se obrátit právě na tento centrální soud a eh, jednorázově jednou pro celou Unii požádat o zrušení patentu, čili posouzení jeho platnosti. Proto my se domníváme, že to, eh, že by patentové spory šly na Eh, do pravomocí eh, vnitrostátních soudů, tak to není pro ekonomické operátory atraktivní. To by znamenalo, že by eh, tyto soudy musely fungovat, musely nějakým způsobem zvládat přeshraniční platnost rozsudků, ale jsou tady další rizika pro ekonomické operátory. My totiž v současné době v Evropské unie, unii máme pouze pět či šest zemí, kde existuje specializovaný systém pro patentové spory a kde takovéto patentové spory už se odehrály. Je to totiž velice komplexní a technicky obtížná právní věc a velice náročná. My tedy nemůžeme vytvořit situaci, aby vnitrostátní soudy v zemích, kde takovéto případy dosud nejsou, nebo kde těch případů je málo, jeden nebo méně než pět eh, ročně, pak by najednou prostě museli eh, se zabývat eh, agendou pro, já nevím, 25 členských zemí. To by bylo skutečně pro ekonomické operátory velmi těžké. A také svěřit eh, spory eh, pokud se týče evropských patentů, eh, nemůžeme je prostě jenom tak dát specializovaným komorám. My jsme takovýto návrh předložili v roce 2003, ale členské země a velká většina téměř jednohlasně, jednohlasně můžeme říci, že hospodářská sféra, podnikatelská sféra to také odmítla. Protože my máme eh, klasický patent a potom máme evropský patent a de facto evropský patent je, nebo EU patent je de facto jenom určitá kategorie evropského patentu. Čili dá se, že toto také není cesta vpřed. To všem znamená, že eh, se nad tím musíme důkladně zamyslet, budeme muset také vytvořit eh, nějaký systém, nějaký patentový soud, který bude schopný se zabývat klasickými evropskými patenty a unitární patentovou ochranou, aby se nám to všechno nerozpadlo a de facto bychom se dostali eh, do slepé uličky, ve které jsme byli již před řadou let. Děkuji vám. Herzlichen Dank. Děkuji, pan kolega Masip a potom paní Lichtenberger. Perdone, presidente. Muchas gracias. Promiňte, pane předsedo. S velkým zájmem jsem vyslechl zprávu, která je vždy korektní a systematická právní služby. A to potvrzuje můj názor po tomto rozhodnutí soudu. A myslím, že právní služba dokázala naše váhání slumit, pokud jde o cestu, kterou máme následovat. Ale také je možné odstranit pochybnosti, které vyjádřila komise. Ale měli bychom se také obrátit na radu a na maďarské předsednictví rady. Skutečně bylo by třeba, aby rada nechtěla za každou cenu zachovat svůj postoj. Pokud neexistuje tedy soud, není skutečný zájem řešit tyto spory a pouštět se do posílené spolupráce, skutečně tomu dát třeba tomu dát nový impuls a opírat se o úvahu soudu, abychom eh, s veškerým klidem se mohli vrátit k evropskému patentu. A nevést eh, bitvu právníků, jak se tomu teď děje. A jde také o bitvu soudu a českých států. Paní Lichtenberger, děkuji vám. Děkuji vám za tyto informace. Domnívám se, že je důležité pročíst si ten konkrétní rozsudek a e, také potom zohlednit informace, které jsme zde nyní slyšeli. Omlouvám se, ale musím říci, že jsem nečekala nic více než to, že právě nyní v této fázi narazíme na určité problémy. Principiálně zde, zde jde o rozdělení kompetencí v rámci Evropské unie mezi členskými státy, Evropským parlamentem a komisí. A pak je zde otázka jaký, jaký způsob intervencí v judikatuře umožnit. To už bylo velké téma diskuze v rámci konventu, když jsme se snažili vyjasnit určité kompetence, tak abychom tam měli jasné linie. Jedná se o záležitost, která vychází eh, z toho, že jsou sporné otázky, zůstala proto nevyřešena, protože některé členské státy eh, mají pocit, že ty kompetence by měly mít oni. Takže ta otázka kompetencí, jejich ochrany a udržení je něco, na čem tyto státy trvají. Například přeshraniční trestní řízení v oblasti kriminality životního prostředí také byla spornou věcí a řekli jsme, že rozdělení kompetencí je důležitější než ta věcná záležitost. Samozřejmě zajímavé, jak se my nebo jak se vy dostanete z tohoto dilematu. Domnívám se, že když položíme otázku radě, tak nejspíše rada nebude moci říci nebo chtít říci něco jiného, než že odkáže právě na tu dělbu kompetencí. Dovolte mi, abych jako kritickou označila pouze jednu záležitost. Když eh, uvážíme, že toto téma spočívá na třech pilířích. Je tu tedy otázka patentu obecně, pak je zde otázka jazykového režimu a třetím pilířem eh, jsou patentové spory, vymáhání práva. Eh, tak je to něco, co musíme skutečně udržet pohromadě a to je důležité. Nemá smysl budovat evropský patent a přitom v oblasti jeho právní vymahatelnosti nemít žádné řešení, které by vyhovovalo jak otázce rozdělení kompetencí mezi evropskými institucemi a které by možná vedlo ještě k dalším a dalším nákladům, protože my děláme mnohé proto, abychom pro hospodářskou sféru nebo pro ty, kteří chtějí podávat eh, patenty, bychom pro ně snížili náklady a umožnili jim to, aby měli více možností. Proto je třeba, aby tato iniciativa skutečně zůstala pohromadě v podobě jakéhosi balíčku. Jazyková otázka zůstane nejspíše stranou, ale ta rozhodující věc že nemůžeme na jednu stranu vybudovat systém, kde potom nebude možné náležité vymáhání práva. To by byla záležitost, kde bychom potom nevyhověli tomu přání po evropském patentu. Poté, co jsem vyslyšela zde tuto argumentaci, tak ještě stále budu promýšlet, jak by celá věc mohla vypadat. Na historie specializovaného soudního dvora, ta už je za námi. Bylo by to také velice problematické. Potom je zde otázka vymáhání práva prostřednictvím členských států, ale to považuji za něco velice komplikovaného a rozhodně to nebude šetřit náklady. Takže to také je třeba vyloučit a já s velkým zájmem očekávám návrhy komise a rady, jak je možné toto dilema vyřešit. Já momentálně řešení nevidím. Nevidím takové řešení, které by zohlednilo i cíle, které jsme si vytečili v souvislosti s patentem. A to je ta důležitá otázka. Možná, že musíme svolat znovu konvent a zohlednit otázky hospodářské zprávy, otázky institucí a kompetenčních, eh, rozdělení kompetencí mezi institucemi. Na prvním konventu jsme se snažili tuto otázku řešit, ale bohužel to tehdy nebylo možné a obávám se, že po všech diskusích o ústavě to bude možná ještě méně, protože členské státy zde eh, vystupují velice protektivně, velice chrání svoje kompetence a mám takový pocit, že je to rok od roku intenzivnější. Přeji si tedy velice transparentní postup, dále si přeji, aby vše zůstalo pohromadě v jednom balíčku. To je pro mě něco naprosto nevyhnutelného. A přála bych si získat co nejdříve informace o tom, jakým směrem eh, hodlají komise a rada postupovat tak, aby toto jasné dilema na které poukázal soudní dvůr, vyřešili. Děkuji vám. Děkuji, pan kolega Karim. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Je jasné, že bez jasného eh, postupu pro vynucování eh, bude jakýkoliv formální patentový systém naprosto zbytečný, bude to takový bílý slon, bude to zdrojem dalších nejistot a bude naprosto zbytečný, nepomůže nikomu z těch, kterým se tímto snažíme pomoci. Na základě toho, co jsem tady dnes slyšel, opravdu nemám eh, odpovědi na řadu otázek, které člověka napadají. Jedna věc, o které tady nebylo řečeno nic, je Eh, toto. V podstatě by to měl říct takto. Každý, kdo má nějakou zkušenost eh, s právní praxí, se setkává s legislativou, která ne vždycky je dobrá, ne vždycky pasuje. A někdy se stává, že e, v podstatě, nebo kdyby ta legislativa v době, kdy vznikla, byla méně náročnější, kdyby legislátor trošku ustoupil, asi bychom si byli ušetřili spoustu pozdějších problémů. A teď e, to je ta jedna otázka, o které jsem hovořil, která tady nebyla zodpovězena a ta je velice významná sejská praxe. My jsme v určitém stádium, Zazněla tady řada návrhů o tom, jak bychom mohli pokračovat dál, ale otázka je, kdy. Eh, kdy komise přijde a řekne, na základě našeho jednání navrhujeme tuto cestu, tento postup. A já si myslím, že čím dříve eh, k tomu dojde, eh, tak eh, tím dříve tedy osekáme takové ty otázky, které generují další a další otázky poněvadž toto je takové nepříliš zdravé, nepříliš rozumné Eh, obdomnívám se a obávám se, že jakékoliv další zdržení eh, vede právě k tomu. My skutečně nemus, nesmíme vytvořit naprosto zbytečný kus legislativy. Čili moje otázka zní, kdy, jak rychle chce komise přijít s konkrétními návrhy. Děkuji, pan kolega Paltasár. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že toto rozhodnutí soudu je překážkou na naší cestě směrem k vytvoření evropského patentu. Protože jaký byl náš cíl? Vytvořit jednotný obecně platný titul ve všech členských státech. A bylo možné uplatňovat tento patent ve všech evropských zemích, ve všech zemích EU, případně všech zemích posilné spolupráce. Za prvé mít tedy příslušné nařízení, za druhé centrální orgán, který bude rozhodovat. Takže nám tu schází ten soudní aspekt, který by nám umožnil dosáhnout tohoto cíle a také mělo dojít ke zjednodušení řízení a k levnějšímu řízení. A na to navazuje vlastně vhodnost upravit eh, přístup k předběžným otázkám. Je to samozřejmě v pravomoci soudu, ale není nikde řečeno, jaká bude pravomoc vnitrostátních soudů, které by už nemohly vykládat právo EU a byly by vlastně z tohoto rozhodování vyloučeny. Takže skutečný problém tkví v odpovědi, kterou si přejeme získat od Evropské komise. Jak se nám nyní může podařit tuto zásadní námitku obejít a současně zachovat povinnost eh, mít pouze jeden jediný soudní orgán, protože pokud bude existovat nařízení o jazykovém režimu, pokud eh, bude komunitární právo mít přednost a veškeré spory budou řešeny touto formou, tak problém řešen nebude, protože budeme vlastně opakovat současný stav, to je, že držitel patentu se bude muset obracet na soudy několika států, aby získal patent platný ve všech evropských státech. A bude třeba tedy vykonávat různé typy práva otázka příslušnosti není stále vyřešena. Pokud nastane spor, držitel patentu bude obhajovat svůj patent ve Francii, ve Velké Británii, v Itálii, protože v opačném případě mu hrozí, že soud na tomto území bude vykládat odlišně komunitární právo podle hodnocení, které je vlastní každému soudci a podle jeho vlastní rozhodovací pravomoci. Myslím, že tato základní struktura, aniž bych se pouštěl do otázky posilné spolupráce, je zásadní, abychom mohli postoupit kupředu, protože by eh, nedávalo smysl se zabývat nařízením a jazykovým režimem, aniž bychom mohli následně rozhodnout o otázce pravomocí. Pan kolega Cvěvka, potom jsem se zapsal já. ewidentny i bardzo jasny jak bardzo skomplikowana jest kwestia patentu. Děkuji, pane předsedo. Jedná se o komplikovanou otázku evropského patentu. Čím dál tím více zjišťujeme jasně, proč už se tato otázka táhne přes 20 let. Všem nejhorší výsledek, ke kterému můžeme dojít, je ten, že bychom dnes po informacích Evropského soudního dvora řekli, že musíme práci na této problematice ukončit. To by byl špatný závěr. Musíme v této práci pokračovat. O tom nepochybuji. Ti, kdo jsou proti evropskému patentu a návrhům, které jsou nyní sformulované, leží na stole, budou tento argument využívat v diskuzi aby ukázali, že bychom měli celou záležitost odložit. V Polsku se domníváme, že bychom měli vycházet z toho původního návrhu, pokud nyní nenalezeneme žádné řešení pro řešení patentových konfliktů, tak prostě musíme hledat dále. Musíme dále hledat řešení bylo by dobré, kdyby nám komise eh, oznámila, kdy můžeme očekávat její návrh, který bychom potom mohli použít jako základ naší práce. Ale zareaguji na to, co právě říkal kolega Baldasáre. Musíme pracovat na jasném definování držby patentů, samozřejmě také otázkách jazykového režimu ale musíme si určit jasný harmonogram práce na patentu jako takovém. To je samozřejmě nejožahavější otázka. Potřebujeme si vyjasnit, jaký má být přesně význam patentového práva. Pracujeme na dvou prvcích balíčků, na nichž pracovat můžeme, ale měli bychom se podstarat o to, abychom během celé práce hledali řešení pro kompetentní orgány. Děkuji. Když jsem dostal rozsudek na stůl, tak jsem to četl tak, jak vždy Eh, čtete rozsudky soudního dvora a podíval jsem se nakonec, jak to dopadlo. A musím říct, že mě to vyděsilo, že jsem si řekl, co pak to tam zase udělali. A pak jsem si dal tu práci, že jsem si celý rozsudek konkrétně přečetl. On naštěstí není tak dlouhý. A potom jsem měl z toho takový dojem, že to vlastně není tak hrozné, ale že to je vlastně docela jasné a v několika bodech to jasně formuluje, v čem jsou problémy, v čem je tře- které problémy je třeba řešit. Takže v když to zjednodušíme, takže tam eh, je ta otázka nemožnosti předkládat spory u Evropského soudního dvora, to lze ale bez problémů řešit a potom otázka náhrady škody, i to jde řešit. U všech ostatních věcí udělal soud tu správnou věc, mhm řekl, že to je prostě záležitost legislativního orgánu. Takže my zde máme možnost sami rozhodnout a potom to soud možná přeskoumá. Ale to je prostě ten standardní proces. Oni nám zde nedávají stostránkový návod k použití, co tam můžeme napsat a co ne. Takže já si myslím, že to je výchozí situace, ten rozsudek eh, podle mě není katastrofa. Naopak, je to velice dobrý pomocný dokument, který nám naznačuje, jak můžeme postupovat dále a myslím si, že bychom to neměli nadinterpretovávat. Ale mám dvě otázky na komisi. Pan kolega Karim už tu jednu položil za mě. A sice jak vypadá časový harmonogram, co se stane jako další krok. A druhá otázka, zda komise také v souvislosti s tímto stanoviskem Eh, zvažuje o tom, že oživí eh, dohodu o řešení patentových sporů a pokud ne, tak proč ne? Možná, že by kolegyně z komise mohla ještě označit eh, výhody a nevýhody. Takže napřed paní Frölich a Fröling a pan, pan Benera potom na konci. Velmi stručně. Já bych se chtěl vrátit k návrhu komisaře Barniera, to nám nepomohlo, protože to vyvolává politické štěpení. V otázce, která neměla být tohoto charakteru. Stačí, že je to složité ekonomické a co se týče struktury, ale pokud navíc bude nařízení o jazykovém režimu, tak už se z toho vůbec nedostaneme. Za druhé, byl jsem udiven tím, že 25 členských států se připojuje k tomuto návrhu. Myslím, že politicky je to velmi důležité a musí to být za to v úvahu. Členské státy, které jsou proti, i když eh, jsou to velmi důležité členské státy, protože no, samozřejmě já si myslím, že Itálie je nejdůležitější země na světě, ale tyto státy jsou v jasné menšině. Otázka soudní příslušnosti se liší od jazykového režimu nebo od metody posílené spolupráce. V rozhodnutí soudu jsou uvedeny právní argumenty. Není možné zbavit vnitrostátního soudce funkce, která mu náleží. Ale pro mě zde je drobná odlišnost oproti tomu, co říkal kolega Baldassare a další řečník. Já bych podporoval řešení, které by se snažilo nalézt jeden soud, opřený o o skutečnost, že se nám podaří získat čas a nalezneme řešení i v dalších otázkách. A u předběžných otázek musíme brát v úvahu vnitrostátní soudce, ale musíme nalézt efektivní řešení, abychom se nemuseli obracet na veškeré vnitrostátní soudy u evropských patentů, tedy u jazykové aspektu věci belgické předsednictví na závěr svého období předložila zajímavý návrh. A nevíme, proč komisař Barnier tento návrh eh, odložil stranou. A tudíž bylo zde řečeno, že soud státu, kde byl předložen patent, může použít tento jazyk a patent má být potom přeložen. To byl návrh na závěr belgického předsednictví a tady naprosto souhlasím s panem předsedou. Není možné, aby došlo k naprostému zablokování situace. Je třeba věci postoupily. Um, Mně je eh, velice líto, pane předsedající, ale komise dnes eh, opravdu není schopna říci, v jakém časovém rámci a jak se pohybujeme a jaké budou příští kroky. My tedy doufáme, že s řešením přijdeme co nejdříve a že vám je a předsednictví, že vám a předsednictví a členským zemím bude moci eh, představit také co nejdříve protože pokud by to nebylo možné, tak obáváme se, že ta unitární patentová ochrana, eh, jak tedy předpokládáme, se nestane tím bílým eh, slonem, jak tady někdo řekl, ale že bude skutečně atraktivní alternativou pro ekonomické operátory. Pokud se týče té patentové ochrany, té EPLA, tak eh, my tady samozřejmě máme eh, různé možnosti, ale vrátit se k EPLA to opravdu není eh, nějaká vhodná alternativa. To připomněla bych, byl společný soud, společný soudní senát, který byl vytvořen několika členskými zeměmi, eh, včetně tedy Švýcarska, a mělo se to zabývat pouze evropskými patenty. Eh, v souladu se stanoviskem eh, Evropského soudního dvora není vhodné, kdyby se něco takového prostě řešilo tímto způsobem. Čili jestliže bychom se chtěli vrátit k EPLA, museli bychom zrušit unitární ochranu patentů a vytvořit jakýsi typ patentů založený na EPLA pouze pro evropské patenty. A to by znamenalo jenom částečně řešení. Vytvořili bychom sice jednotný systém řešení patentových sporů pro klasické evropské patenty, ale nemohli bychom vytvořit unitární ochranu, která je natolik která je důležitá pro to, aby se snížily náklady a se, zjednodušila se situace pro evropské operátory, zejména malé a střední podniky. Čili vrátit se zpátky k tomu evropskému eh, systému řešení patentových sporů, tedy to EPLA, to by skutečně byla slepá ulička. A ještě k tomu, co říkal pan Berenger. My v současné době připravujeme návrhy na opatření, jimiž by se naplňovala posílená spolupráce. Komisař Barnier, myslím, to řekl naprosto jasně. A sice pokud se týče překladu, pak eh, bychom eh, využili většinu návrhů, většinu prvků eh, z belgického, belgických kompromisních návrhů. A členské země, které nemají společný jazyk s Evropským patentovým úřadem, tam by to bylo asi tak, že by se patent podával ve svém jazyce a pak by se eh, pak by se tedy eh, náklady na překlady, které vzniknou, uhrazovaly. Děkuji vám. Tak a jestliže nikdo už se k tomu eh, nehlásí, tak můžeme uzavřít tento bod a dostaneme se k bodu dalšímu. Je to zpráva Angeliky Niebler předpra- představení studie na, téma tu, na téma eh, posouzení dopadu. A myslím, že eh, jako první promluví pan eh, ředitel Janovský a poté Angelika. Uh, thank you very much. Uh, have a presentation with me, as you see. Děkuji. Uh, I'd like to quickly provide an overview of our, of our staff. Tak eh, já bych eh, vám rád představil velice stručně naši studii a její ní výsledky. předseda, eh, prosím, eh, prosím o klid v sále, aby náš expert mohl tak eh, hovořit. Prosím ty, kteří chtějí nebo musí odejít, ať tedy odejdou. A ti, kteří chtějí zůstat, prosím, ať se usadí. Děkuji vám. Máte slovo. Děkuji. Takže já přímo přejdu k prezentaci. Tak eh, mm, máme tady eh, projekt, který se týká eh, postupu posouzení dopadu, tak jak k tomu dochází v českých zemích. Hlavním cílem je shromáždit příklady vhodných postupů, jakožto příklad, který by se dal použít na evropské úrovni. Takže Jde nám tedy o e, příklady z členských zemí a od toho odvozujeme potom informace na úrovni Evropské unie. E, my jsme prováděli e, mnoho pohovorů se všemi zainteresovanými stranami na jednotlivých, na, na úrovni členských zemí a použili jsme devět jednotlivých případů, tedy případových studií, které pokrývají 15 eh, evropských zemí a na základě toho posuzujeme, posuzujeme vyzrálost těchto systémů a hm, skončili jsme tedy u osmi eh, zemí, eh, které jsou zde vyjmenovány. Uh, just very, very high level findings. Um... Tak pokud se týče našich nálezů, všechny systémy posuzování eh, dopadů, eh, ty vyplývají z potřeby nedopouštět se zbytečných chyb. A systémy v jednotlivých zemí, stejně tak jako v EU, eh, de facto společným, systém, společným cílem těchto systémů je zlepšení regulace. Některé systémy se Eh, se třeba zabývali otázkami, jako je transparence eh, a, a mm, tak dále. Některé systémy byly tedy méně obecné, spíše měly užší zaměření, jako třeba snižování nákladů, administrativní zátěže nebo odbourávání zbytečné nové regulace. Zajímavé je, Eh, co z toho vyplnulo z našich interview, že existuje jakýsi trend, eh, konvergenční trend, eh, spíše k tomu širšímu chápání dopadu. A to je vlastně stejný trend, jaký vidíme i na evropské úrovni. A zdá se, že ačkoliv mají ty typy posouzení, různé cíle, tak eh, de facto eh, oni se tak trošku eh, liší v souladu s tím. Jak jsem eh, říkal, původně jsme se zaměřovali, nebo si tyto systémy posouzení dopadu zabývaly spíše deregulací, na snižování nákladů pro firmy a podobně. Eh, nicméně od počátku tisíciletí se vlastně ten systém trošku více integroval, eh, soustředoval se na, na eh, obecnější dopady a de facto tím cílem se stala lepší regulace jako taková. Při srovnání evropského systému a e, systému e, národních, tak e, v té, na té evropské úrovni je takový lépe vyvinutý systém zjišťování a zkoumání stavu. Jinak samozřejmě v českých zemích tyto systémy jsou na různé úrovni. Přestože tam, přesto i tam, kde jsou dobré, pořád je co zlepšovat. A možné zlepšení spočívá v tomto Eh, na základě našich pohovorů a mimo jiné také na základě studie účetního dvora vedou k tomu, že třeba eh, eh, některé iniciativy se přeskoumávají, jiné ne a není v tom příliš vidět systém, je to spíš náhodilé. Čili je tady určitě eh, prostor pro systematičtější posuzování dopadů a možná pro důkladnější vyhodnocování eh, kvantitativních přínosů a eh, možná také pro vyváženější analýzu různých politických možností. Eh, včetně tedy eh, možnosti nedělat eh, nic a zachovat status quo, což často je považováno za nepříliš vhodné jaksi a priori. Během konzultací se ukázalo, že konzultace při posuzování dopadů nejsou vždy docela efektivní. A další poměrně důležitá věc, také na to poukazuje účetní dvůr, je eh, to, že v posouzení dopadů eh, se eh, často nehovoří o výběru možných politických možností. My tedy víme, že posouzení dopadů, které eh, provádí komise, eh, se málo kdy použije někde jinde. Eh, možná, že ještě v parlamentu a v radě se o tom jedná, ale nikoli systematicky. A přestože v těchto posouzeních dopadů by bylo možné nalézt docela dobré příklady, jak postupovat dále. musíme říci, že jednotlivé iniciativy eh, se eh, posuzují izolovaně. To znamená, že tady není eh, jakási konsolidace, není tady širší kontextualizace jednotlivých problémů a to mm, vede k fragmentarizaci legislativy a dalším problémem je to, že zdá se, že Eh, existuje eh, určitá možnost, určitý prostor pro to, aby se eh, provádělo vyhodnocení ex post. A to nejenom tedy u programu, ale třeba také u legislativy by bylo možné to ex post hodnocení provádět systematičtěji. Pokud se týče doporučení pro posuzování dopadu na evropské úrovni, tak tady samozřejmě je několik bodů. Je možné zajišťovat eh, vyváženější posuzování politických možností, včetně možnosti nedělat nic. Pak by bylo dobré zajistit to, aby eh, vstupy z konzultací bylo možné využívat eh, na všech stádiích Další takovou, tak, takovým doporučením je takzvaný mechanismus feedback, to znamená, eh, jak de facto eh, ty výstupy eh, zapracovat do politik a také zkoumání v tom smyslu, přeskum v tom smyslu, aby byla zajištěna lepší transparentnost. To by mohlo být takto ve všech evropských institucích. A tady vidíme potenciál pro zlepšení. Pak už jsem zmínil lepší integrace ex post vyhodnocování e, do systému e, posouzení dopadů. A další věc e, je možné brát lépe v úvahu horizontálnější aspekty jednotlivých částí problematiky, zvláště pak v počátečních stádiích posuzování. Pokud se týče na systémy posouzení Eh, dopadu mimo Evropskou komisi, tak třeba eh, v Evropském parlamentu se, myslím, často hovoří o tom, aby parlament byl při eh, posuzování dopadů zahrnován do celého procesu již dříve než dnes. Už třeba v, na, ve stádiu studií. E, další Možností je, aby eh, se do toho zapojovaly i jednotlivé eh, výbory, ale každopádně je tady určitá možnost eh, zlepšení systému systémem systematické, systematického zapojení. A dále je možnost, aby například Evropský parlament měl nebo dával dispozici více zdrojů pro Eh, provádění posouzení dopadu eh, například i v komisi. Když bychom se trošku hlouběji ponořili do problematiky na vnitrostátní úrovni, tak eh, to je značná část naší práce. Jak jsem říkal, ty cíle by mohly být různé. A samozřejmě to závisí tedy na eh, mnoha eh, faktorech. Zajímavé je, že mnoho členských zemí eh, mm, má takové systémy, které vlastně dobře slouží svému účelu. Na druhou stranu ovšem členské země Eh, není snadné tam snadno dohledat eh, jednotlivé příklady, které představují osvědčenou, osvědčené postupy. Samozřejmě, že neexistuje na eh, návod na opravdu jedinečný, jediný, nejlepší, optimální systém. My eh, se možná teď eh, zkusíme zaměřit na eh, rozdíly, jak jsme na ně narazili v různých členských zemích. Tak třeba v některých zemích je posouzení dopadu poměrně hluboce zakořeněnou součástí politiky. A je to vlastně už někdy od 90. let, to je třeba v Británii, Dánsku, Nizozemí, naopak třeba v Polsku a v Itálii e, jsou to věci poměrně nové. A e, také třeba ve Francii e, to také není používáno příliš dlouho. Pokud se týče cílů, tak my jsme vlastně našli ten rozdíl, to už jsem říkal, mezi takovou tou Eh, širokou, tím širokým přístupem obecně k lepší regulaci a potom eh, mezi přístupem k eh, daleko specifičtějším problémům. V některých systémech je něco, co bychom mohli nazvat legislativní inflací, například ve Francii a v Itálii, čili kde té legislativy vzniká možná až zbytečně mnoho. A třeba takovými eh, příklady, kdy jde zejména o zlevňování, tedy snižování nákladů, zejména pro eh, hospodářství, tak takovými dobrými příklady jsou třeba Nizozemí a Dánsko. I v jiných zemích jde také o snižování administrativní zátěže, ale na, ne tak eh, konkrétně jako v těch uvedených příkladech. Eh, pokud se týče rozsahu posouzení eh, eh, dopadů, tak dá se říci, že de facto nikdy se to netýká veškeré produkované legislativy. Další důležitá věc je ta, že je možné posouzení dopadů provádět v různých stádiích Eh, někdy je to hned v začátku eh, jako součást eh, vypracovávání legislativního návrhu, někdy je to tady až v pozdějších fázích. Když se podíváme na metodické aspekty, tak dá se rozlišovat mezi integrovaným systémem a už zaměřeným systémem. Třeba v Nizozemí a v Dánsku zde se posouzení eh, zabývá většinou konkrétnějšími, užšími dopady, jako třeba na životní prostředí nebo na podnikatelskou sféru a tak dál. Zatímco třeba eh, já ve Velké Británii, Itálii, Francii a také na úrovni EU eh, se k tomu přistupuje šířej, tedy dopad spíše obecný. Dále se dá rozlišovat podle toho, zda posouzení dopadů eh, je prostě jednorázový v určitém okamžiku, nebo jestli je to rozdělené eh, do několika stádií. Jsou třeba eh, předběžné posouzení dopadu a poté následuje tedy ještě hloubkové posouzení dopadu, které je samozřejmě detailnější. Pokud se týče metodiky, tak eh, dá se říci, že pokyny, jak provádět eh, posouzení dopadu, eh, ty jsou ve většině zemí velice podobné. Jsou to prostě, je tam určitá posloupnost kroků, jsou tam určité cíle a tak dále. Čili, jak říkám, tady je to hodně podobné. Určité rozdíly přesto existují. Když se podíváme třeba na politické možnosti, tak obvykle se posuzuje jedna zvolená politická možnost. To jsou systémy třeba francouzský, italský, maďarský, zatímco některé jiné systémy se snaží analyzovat všechny Eh, politické možnosti, které jsou ve hře a tak je tomu také na evropské úrovni. Eh, některé země mají také velice dobře zpracované matice posuzování nákladu, eh, třeba Dánsko, Nizozemí, tam je, jsou tyto matice, už vlastně mají nějakou tradici a nyní jsou velice, v podstatě standardní součástí. Když se podíváme na eh, řízení, posouzení dopadů a kontrolu kvality, eh, máme tady eh, poměrně málo příkladů centralizovaných orgánů, které kontrolují kvalitu. Je to třeba Actal v Nizozemí nebo RPC ve Velké Británii. Čili eh, jsou to v podstatě specializované orgány. Eh, v některých eh, případech, a je těch případů poměrně hodně, je to tak, že kontrola jakosti či řízení jakosti je svěřená orgánu, který má ještě mnoho dalších jiných funkcí, tak je to třeba v případě Francie, to je státní rada nebo eh, kancelář ministerského předsady v Polsku se tímto zabývá. Eh, v jiných případech máme nezávislé eh, orgány, které se zaměřují na určité aspekty systému posouzení dopadů. To je třeba případ Národní regulační kontrolní rady v Německu, kde jde o posuzování zejména administrativní a finanční zátěže. V mnohých případech se zdá, že řízení jakosti je spíše cosi procedurálního, čili v podstatě se jenom jakoby očkrtává, zda bylo provedeno to či ono, ale příliš se nevěnuje pozornost výsledkům a eh, kvalitě metodologie a to je celkem eh, běžné v Evropské eh, unii. Čili v podstatě jde jenom o to, jestli bylo nebo, nebo nebylo provedeno posouzení dopadů a dál se tím moc nikdo nezabývá. Pokud se týče konzultací, tak konzultace eh, mohou být v úvodním stádiu návrhu nějaké politiky, tak je tom například v Dánsku a e, v Německu. E, případně e, je možné konzultace provádět až po posouzení dopadu, čili de facto se posuzuje už jenom výstup z posouzení dopadů. To samozřejmě má eh, různý eh, vliv. Eh, pokud se provádí konsultace v raných stádiích, pak je skutečně možné ovlivnit celý proces už návrhů jednotlivých politik. Tam, kde se ovšem konsultace odehrávají později, tak to samozřejmě znamená, že pak vliv těchto konzultací na celý proces je menší. Některé konzultace mají daný formální rámec, jiné jsou spíše neformální a jak si pří, případ do případu se uvažuje, jakým způsobem a kdo to bude dělat. A zajímavé je také to, že konzultace je možno chápat jako jakýsi kontrolní Eh, mechanismus, mechanismus eh, přeskumu eh, a že toto mohou dělat v podstatě nezávislé orgány. A tady bych zmínil příklad Německa, kde například konsultace dejme tomu orgánu státní zprávy a zároveň konsultace nezávislých institucí, že de facto vylepšují, zdokonalují celý proces. No pokud se týče výstupů, tak samozřejmě je třeba rozumět, eh, k čemu ty výstupy jsou potom eh, používány a jak vlastně vypadají, co je to ten fyzický produkt. Takže mohou to být eh, jaksi krycí dopisy nebo vysvětlující memoranda a podobně. A samozřejmě eh, uvedl jsem tady pojmy, ale opět ty pojmy mají eh, na různých místech eh, různý obsah. Důležité je také to, že vlastně smysl hm, toho posouzení dopadu může být opravdu velmi rozmanitý. Někdy je to prostě nástroj na konzult, nástroj konzultací nebo komunikací. Eh, někdy eh, výsledky posouzení dopadu jsou projednávány přímo teď na politické úrovni, třeba v parlamentu, to je případ Německa, Dánska, Velké Británie, mm, nebo eh, často, a to je italský případ, se používají jako zdůvodnění toho, co tedy předchozích rozhodnutí. A Například v Německu eh, je třeba eh, vnímáno někdy, takže posouzení dopadu, eh, už v procesu vzniku politického rozhodnutí, jeho utváření. A také cílové skupiny se liší. Kdo je vlastně uživatelem? Tak uživatelem těch výsledků například v Maďarsku je vláda, Třeba v Itálii je to vláda a parlament a ve většině členských zemí, eh, kromě těchto uvedených, to mohlo být ještě řada externích eh, aktérů. A mm, někdy je to v podstatě veřejná informace, která je k dispozici pro každého. A na závěr bych možná ještě zmínil několik osvědčených postupů. My jsme je trošku rozdělili mezi obecné nebo na obecné osvědčené postupy a potom e, konkrétní specifické osvědčené postupy, e, které by měly být tedy, nebo jsou vhodné tam, kde jde o nějaký konkrétní výsledek. Tak e, zdá se, že velice dobré je používat posouzení dopadu eh, systematicky u velkého eh, počtu iniciativ a to co nejdříve. Poněvadž eh, tyto posouzení dopadu mohou dát velice užitečné vstupy a také hlediska třetích stran se vlastně mohou zohledňovat, zapracovávat eh, brzy procesům. procesu. Eh, systematické posuzování různých politických eh, alternativ, to se zdá, že je také vhodné doporučení, podobně také přeskumy a řízení jakosti to je eh, věc, která by se de facto měla dělat centrálně z jednoho, z jednoho tedy místa, tedy z jednoho orgánu, tak aby eh, tady byla určitá, určitá konzistentnost eh, v úrovni a v kvalitě poskytovaných výsledků. A aby tedy také pro všechny uživatele výsledků eh, byly tyto vstupy od expertů, od politiků a tak dále, co nej, eh, nejspolehlivější. Další osvědčený postup spočívá v tom, že snažíme propojovat více cílů. A já ještě rychle projdu další body. Eh, jestliže jde o to, aby se hm, jaksi snížila inflace eh, produkce nové legislativy, tak pokud se metod hm, týče, pak eh, lze doporučit analýzu alternativních řešení. To je velice důležité, poněvadž posouzení dopadů by také často mohlo dojít eh, k výsledku, že nejlépe je nedělat nic. Pak pokud se týče mm, řízení, řízení jakosti a konzultací, eh, pokud je zpětná vazba od různých orgánů efektivní, pak eh, by měl být alternativy posuzovány skutečně důkladně. Měl by tady být nějaký způsob, který by zajistil, že eh, výsledky tohoto eh, eh, posouzení mohou dojít tedy k tomu, že zamýšlená politika zamýšlené řešení není zrovna to nejlepší a mohlo by tedy to vést jaksi k revizi celého pohledu. No a pokud se týče žádoucích výstupů, měl by být posouzení dopadu Eh, schopno říci, že eh, návrhy je třeba přeskoumat a eh, případně zjednodušit a upravit. Pokud se má posouzení dopadu zabývat deregulací, pak jde samozřejmě o náklady a o administrativní zátěž. Pokud se metod týče, tak eh, je důležité, aby ty eh, metody byly, eh, řekněme, nespochybnitelné a dobré. Rozhodně, pokud se týče kvantitativní analýzy, tak ta musí být spolehlivá. Pokud se týče Eh, řízení, kontroly jakosti a konzultací, tak tady skutečně je třeba, aby byl k dispozici nějaký kompetentní orgán, který má dostatek zdrojů, jako je třeba hlavně ekonom v Velké Británii nebo eh, orgán zvaný ACTA v eh, Nizozemí. A důležité je také, aby externí zainteresované strany měly slovo a v tomto posouzení. To eh, tak to mohou vlastně nepřímo ovlivnit eh, budoucí politiky. No a k žádoucím výsledkům potom patří to, že příslušný návrh bude upraven nebo úplně opuštěn podle toho, jaké náklady by způsobil nebo nespůsobil. Eh, tak a tam, kde jde o širší posouzení, kde cílem je obecnější, lepší regulace, tak eh, k metodám patří samozřejmě integrovanější posouzení, eh, která se týká nejenom těch kvantitativních, ale ve větší míře také kvalitativních dopadů. Pokud se týče řízení, kontroly kvality a konsultace, tak eh, tady bychom očekávali, že eh, de facto ten proces by byl poměrně otevřený, eh, že by prošel tedy více stádií a na všech stádiích by tedy by byl otevřený. No a jaké by byly očekávané výsledky, bylo by žádoucí, aby potom ty výsledky skutečně byly používány, aby vplynuly do různých politik. No tak to byl můj poslední snímek. Já doufám, že vám to pomohlo a e, děkuji vám za pozornost. Herzlichen Dank. Frau Berichterstatterin. Děkuji a nyní má slovo paní zpravodajka. Děkuji vám, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych velmi srdečně poděkovala panu Janovskému a jeho kolegyním a kolegům za prezentaci této studie, zvláště za provedení této velmi rozsáhlé studie. Je to důležité i pro naší práci otázka, jak zlepšit posuzování dopadů zde v parlamentu i ve směru spolupráce s komisí. Takže já vám děkuji za tuto detailní prezentaci, kterou jsme právě vyslyšeli. Myslím, že se zde jasně ukázalo, jak je složité u těch jednotlivých systémů posuzování dopadů jednotlivých členských zemí udělat nějaký systematický postup a udělat nějaké systémové porovnání těchto eh, systému jednotlivých států, abychom z toho vyvodili náležité závěry pro naší práci. A firmě Matrix panu Janovskému a jeho kolegyním a kolegům se velice zdařilo tento náročný úkol vyřešit, proto jim velmi děkuji. Pane předsedo, dovolte mi několik poznámek na úvod, které propojím také s otázkami. Možná, že to není úplně logické a systematické, ale já bych se přidržela jednotlivých eh, slajdů a informací pana kolegy, který zde přednášel. Za prvé, už se to ukázalo i při rozpravě o mém návrhu zprávy. Musíme si položit otázky, co jsou cíle, jaký je cíl posuzování dopadu pan Janovský poukázal na to, že v jednotlivých členských státech existuje širší přístup, že se posouzení dopadů využívá pro eh, lepší řízení. Nicméně je i řada členských států, které chtějí využívat tento nástroj jenom k tomu, aby získali jakýsi přehled o nákladové efektivnosti a při snižování legislativní zátěže Domnívám se, že i zde si my musíme vytvořit nástroj, e, názor, zda chceme jít směrem better regulation. Myslím, že zde bude většina souhlasit s tím, že bychom to neomezili pouze na otázku nákladů, ale možná bychom také mohli zvolit trochu širší přístup. Prostě je důležité z hlediska cílů si tuto věc uvědomit, protože to potom také rozhodne o tom, jakým směrem se vydat a jaké struktury vytvořit, aby ten širší přístup skutečně dobře fungoval. Druhé významné konstatování této studie podle mého názoru spočívá eh, v tom, a pan Janovský to opakovaně podtrhl, že je důležité provést širokou debatu o možnostech. Často z naší strany zaznívá kritika, nyní budu hovořit za všechny kolegyně a kolegy, kolegyně a kolegové z nejrůznějších odborných výborů, kritizují právě, že s ohledem na posouzení dopadů komise nám jsou potom předkládány pouze dvě možnosti, jak problém řešit. Jeden řešení je dobré ve smyslu komise a to druhé je označené jako špatné, které si nepřejeme, tak by to nemělo být. Měli bychom být rozsáhle informováni o jednotlivých možnostech. Vy jste to ve svém dokumentu zohlednil a také jste navrhovali určité pozměňovací návrhy. Možná bychom měli více vypíchnout také tu možnost nečinit vůbec nic a nebo prostě tu možnost zachování statusu quo. Já si myslím, že to je téma, které bychom měli ve zprávě více vypíchnout, než se tak zatím stalo, ale myslím, že v tomto duchu už přišly pozměňovací návrhy, vůči nim jsem velmi otevřená. A za třetí, vy jste to opakovaně potrhl, že je smysluplné v souvislosti se všemi variantami posuzování dopadů v jednotlivých státech, že je třeba aktualizovat to vlastní posuzování dopadů a Eh, příslušným aktérům umožnit, aby poskytovali zpětnou vazbu. Že je tedy důležité to celé utvářet velmi interaktivně. Zde si musíme dobře rozmyslet, co ještě můžeme udělat pro to, operativní aplikaci, také jste hovořil o té ex post fragmentaci a o mnoha dalších tématech. Chtěla jsem tedy vypíchnout hlavně tyto tři body. Mám také několik otázek, které bych našemu odborníkovi chtěla položit té zprávě mi není úplně jasná jedna věc, možná byste o tom mohl říci, jak široký je rozsah posouzení, pouze úzký, náklady anebo širší přístup, směr better regulation, celá řada kritérií, kterou je třeba eh, zohlednit. Přitom tom přeskumu o tom jste hovořil, ale mě by zajímalo, co je přesně předmětem posuzování dopadů v jednotlivých členských státech. Kdybyste k tomu mohl říct si něco bližšího, zda bychom se zde měli také omezit spíše na užší oblast, a nebo s ohledem na evropskou úroveň jít skutečně tou širokou cestou. Proč o tom hovořím? Já jsem ve své zprávě eh, zvolila tu širokou cestu, to znamená všechno, co má legislativní charakter, a potom také v souvislosti s delegovanými akty přijde na stůl, by mělo být možné podrobit posouzení dopadu, ale někteří kolegové chtěli ten eh, rozsah působnosti uší. Proto bych se chtěla zeptat, zda z vaší znalosti vnitrostátní situace byste se mohl podělit o své poznatky. Druhá otázka se týká nezávislosti grémia, organizace nebo toho mechanismu, který vznikl, byl etablován v jednotlivých členských státech. Mohl byste je kvalitativně zhodnotit, protože vy jste říkal, že v některých státech je to tak, že dali úkol eh, externím gremím posuzovat dopady, jiné to mají v rámci svých ministerstev. Existují zde určité měřitelné výsledky, které by nám řekly, že ta jedna cesta je lepší než ta jiná. Takže jak byste navrhoval postupovat s ohledem na nezávislost. A dále chci říci, že v členských státech je celá řada posuzování dopadů, která lze porovnat s tím, co dělá Evropská komise. I zde lze různé věci zlepšit, na tom se shodneme, ale zajímalo by mě, zda například v jednom členském státě je nějaký mechanismus, který by byl srovnatelný s tím, jak je posuzování dopadů bychom doplňovali jako Evropský parlament k tomu, co už máme. Takže to by byly moje otázky. Pane předsedo, těším se na rozpravu, také si všechno podrobně zapíši. O návrhu zprávy a pozměňovacích návrzích budeme diskutovat i zítra, i tam budu pozorně naslouchat. Ještě jednou vám děkuji za tuto rozsáhlou studii. Rozhodně to nebylo lehké sestavit, ale velice systematicky jste nám eh, představil svoji studii a já vám za to vyslovuji velký dík. Dobře, děkuji pan kolega Albrecht. Děkuji, děkuji za tu studii. A mám několik stručných otázek. První se týká nezávislého či vnějšího hodnocení dopadu. Zejména do jaké míry prakticky vzato v členských státech toto bylo zjišťováno a z mého pohledu komise není zcela srovnatelná s jednotlivými rezorty v členských státech. A z tohoto pohledu tedy, do jaké míry nezávislost příslušných orgánů, které dělají hodnocení dopadu, je zajištěna. Druhá otázka. Základní práva a sociální a ekologické aspekty, do jaké míry to řeší příslušné orgány v členských státech a do jaké míry to může být také uplatňováno na evropské úrovni. A tím se dostávám k třetí otázce, která se týká hodnocení ex post, zejména vzhledem k tomu, že komise je strážkyní smluv a může tedy ex post vyhodnotit eh, zejména oblast základních práv a sociálních dopadů, což eh, je podle mého pohledu nezbytné, ale můžete nám sdělit, jakým způsobem členské státy řeší tyto aspekty. Děkuji. Danke sehr, Frau Kollegin Wikström, bitte. Děkuji, paní kolegyně Wikström. Tak så mycket, herr Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat panu Janovskému za velmi zajímavou prezentaci. Chtěla bych poděkovat paní zpravodajce Niblerové za velmi zajímavou odvedenou práci. Je to nesmírně důležité. A měli bychom také pamatovat toho, že zjednodušení musí být posouzeno dlouhodobé perspektivně. Často řešíme organizační a kulturní záležitosti, systémy v regulačních orgánech, kterých se to týká, to slyšíme z jednotlivých členských států a to také zde bylo nesrovnáváno. Velké úsilí musí být vynaloženo všude, pokud je o zlepšení kvality u konkrétních návrhů regulace, ale také jak má být konzultace prováděna. A myšlenkou v pozadí by mělo být ušetřit peníze. Žijeme v období po finanční krizi a víme, že členské státy velmi často mají představu o škrtech, ale to by neměla být jediná vůdčí zásada. Souhlasím s paní Nibler. Ano, hovoříme o důležité neutralitě z hlediska nákladů, ale někdy je nezbytné využívat eh, větší míru prostředků, zejména pokud chcete zavést eh, masivní změny paradigmatu, o kterých zde hovoříme. A když hovoříme o deregulaci a škrtech, tak tady se všichni shodneme, že to musí nastat. Ale pokud se podíváme na širší pohled a jde o mobilizaci rozhodující činitelů na všech úrovních, zavést, zavést otevřenost a transparentnost, učinit situaci transparentnější, tak není možné pouze neustále škrtat a mít pouze škrty na paměti. Rozhodující činitelé musí skutečně vyhodnotit, zda na tu práci dostatek kapacit, dostatek kvalifikace na všech úrovních. A má otázka je na pana Janovského, do jaké jak se do toho můžeme pustit? Ne, nejde to řešit buď a nebo. My chceme jak zjednodušení, tak dlouhodobé úspory a já bych uvítala, jak jednotlivé členské státy řeší tento problém, protože v jednotlivých členských státech bylo dosaženo různé úrovně pokroku. A vidím, že je tu zpráva i pro Švédsko, procházím to a vidím, že velmi často je uvedeno, že bylo potřeba více zdrojů pro to, abychom zlepšili kvalitu šetření. A ta šetření která byla podložena, předložena místním orgánům. A také je zde uvedeno, že starší pravidla a řízení a když dochází k přechodu na nová pravidla a nové systémy, tak to většinou je nákladnější. A to jsou věci, které se dříve neskoumaly. A je třeba zdůraznit, že zdroje jsou nezbytné a je třeba je tedy k tomu věnovat. Na tom se asi všichni shodneme. Je to také v textu paní zpravodajky. Ale jakým způsobem to má fungovat v praxi? A kdo má být do té analýzy zapojen? A komu je tato analýza určena, kdo z toho má mít prospěch. Je velmi užitečné, aby i europoslanci měli přístup k tomto nástroji. Děkuji a nyní pan kolega Sivka. Děkuji vám, pane předsedo. Tato prezentace pana Janovského byla skutečně velice zajímavá a ukazuje nám to celou pestrou mozaiku možností, jak lze provádět posuzování dopadu v jednotlivých členských státech. Díky poznatkům, které zde byly poskládané do mozaiky, se poněkud divím e, tomu, jaké jsou zde předkládané některé pozměňovací návrhy ke zprávě paní Nibler. Asi to vychází se zkušenosti v jednotlivých členských zemích. Ale vraťme se k hlavnímu tématu. Domnívám se, že my jako legislativní orgán, který se spolu podílí na vytváření evropské legislativy, bychom měli mít zásadní cíl a sice zvýšit kvalitu práva. A kvalita by měla být východiskem pro veškerou naši činnost. Jistě uvědomujeme si, že ty, pro něž právo vytváříme, ať už jsou to občané, instituce nebo podniky v Evropské unii, že jsou to aktéři, kteří zohledňují náklady. Náklady to je něco, podle čeho můžeme posuzovat, zda se nám něco jeví jako vhodné nebo nevhodné, ale mnohem častěji se zohledňuje to, zda, příslu- zda je příslušné právo chápáno jako právo, které přináší sebou nové kvality. Zda je kvalitní, zda bylo kvalitně připravené nebo ne. A pokud nedošlo k dostatečně dobré přípravě, tak to znamená, že neproběhla vhodná, vhodná analýza dopadů. A proto je důležité, aby toto posouzování dopadů probíhalo na všech úrovních a aby existovalo i ex post posouzení. Děkuji vám za tuto pestrou mozaiku, s níž jste nás seznámil a informaci o všech možných aspektech posuzování dopadu. Nicméně mi zde chybí jeden prvek a proto bych vás chtěl požádat, abyste ještě svůj výklad doplnil. Vaše studie by mohly vést čtenáře k tomu, že si bude myslet, že některá způsoby posouzení dopadu mají lepší výsledky než jiné. Měl jste pocit, když jste prováděl svoji studii a svoje analýzy, že když eh, legislativní orgány provádějí posuzování dopadu, tak Eh, je to něco horšího, než když to posouzení dopadu provádějí nezávislé orgány? Je možné takovýto závěr vyvodit nebo nikoli? My už v Evropském parlamentu delší dobu diskutujeme o této problematice a hovoříme vždy o tom, že nezávislé posouzení dopadu by mělo vést nebo vede k zlepšení právního aktu. Odstraní se tak potenciální chyby, které by mohly vzniknout tím, že eventuálně je zde snaha některé problémy zakrývat. Takže to je pro nás důležité téma. Děkuji. Děkuji a není paní kolegyně Wallis. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za prezentaci i za zprávu paní Nibler. Je to skutečně nesmírně inspirativní a ta otázka samozřejmě jako vždy je, kdy jakožto nadnárodní zákonodárce jsme v jedinečném postavení a je zde velká pestrost eh, snahy o kvalitnější legislativu a o úspory. A nechce se mi si roz... videové škrty v členských státech, ale protože ten název hodnocení dopadu znamená tolik, tak jsem znepokojen, že v současné rozpočtové situaci jako parlament Zda tedy používáme dostupné zdroje a možná jich více, než si uvědomujeme, skutečně za to využíváme co nejefektivněji. V tom smyslu, že máme knihovnu, která pro nás může dělat eh, studie, která snad není úplně využitá. A to bych chtěl vedení parlamentu rozvinout do budoucnosti, abychom mohli více využívat naši odpovědnost z Lisabonské smlouvy, tak bychom skutečně měli se ujistit, že politické oddělení a knihovna jsou využity maximálně, pokud je o podpůrné činnosti. A také podle výsledku posledního zasedání parlamentu generální tajemník navrhl vytvoření oddělení, které by mělo hodnotit Eh, přidanou hodnotu každého legislativního návrhu. A to se velmi podobá hodnocení dopadu. A pokud tomu tak bude, tak musíme zajistit, že všechny tyto zdroje sloučíme a zajistíme, že bude existovat jasná cestovní mapa k tomu, co vlastně dělá každá složka naší administrativy. Já to chci každému dát na vědomí a některé naše pozměňovací návrhy to řeší, ale samozřejmě je možné to ještě zdokonalit. Takže já bych skutečně chtěla dát na vědomí, jaké jsou možnosti zde uvnitř parlamentu. Děkuji vám přeskoumat, co dělají všichni lidé v státní správě náročné, ale prosím, pane experte, zareagujte na otázky, které zde zazněly. Máte slovo. Uh, uh, Děkuji za položené otázky. No, bylo jich tady opravdu mnoho. Já se pokusím zodpovědět všechny. Tak eh, Otázka nezávislosti. Já myslím, že eh, jak si podívat se eh, nebo posoudit eh, nezávislost, to je poměrně složitá věc. Čili já nevím, jsou to různí lidé, nebo jsou to různé organizace, které jsou nezávislé a fungují mimo stanovené orgány. Zatím tedy podle zkušenosti členských zemí víme, že tam určitá míra nezávislosti je. Určitě tedy kvalitu posuzuje někdo jiný, než kdo eh, to posouzení dopadu provádí. Eh, myslím, že eh, celkem málo kdy se stává, že by posouzení dopadu prováděl úplně nezávislý orgán. Dále otázka tady zazněla, eh, zda by skutečně pomohlo celé věci to, kdyby opravdu ty posouzení dopadu by dělal někdo, kdo stojí úplně mimo vládní struktury nebo mimo státní zprávu. Není úplně jasné, eh, jaký by to mělo přínos oproti situaci, kdy eh, se o to stará nějaký značně nezávislý vládní orgán. To bychom museli mm, jaksi proskoumat více do hloubky. Čili určitá míra nezávislosti tady je, je to víceméně společný rys ve všech eh, zkoumaných zemích. Pokud se týče eh, eh, různých situací, například jako je provádění delegovaných aktů, tak e, tady je situace velmi rozmanitá. A vždycky je to prostě jakýsi kompromis mezi kvalitou, mezi časovými aspekty a podobně. A my e, skutečně e, co by, jaké by to mělo, kdybychom měli říct, tedy jak by to mělo vypadat, tak určitě systematičnost. Systematičnost ta je opravdu na místě a žádoucí. Ale myslím si, že najít tu správnou rovnováhu vůbec není jednoduché, eh, aby to vyhovovalo všem iniciativám by se všechny dali postihnout a zároveň, aby byla eh, udržena kvalita a zároveň v rozumném čase. Čili toto je eh, velice obtížná otázka, otázka rovnováhy a těžko na ní odpovědět. Pokud se eh, týče Evropského parlamentu versus to, co se děje na úrovni členských zemí. Evropský parlament je de facto eh, velice eh, unikátní eh, záležitost a podobně unikátní jsou vztahy mezi českými zeměmi a třeba komisí. Fakt je ten, že na vnitrostátní úrovni bývá poměrně značné zapojení parlamentu do nezávislých posudků. Někde se zabývá třeba spíše eh, kontrolou kvality. Myslím, že eh, třeba v, parlamentu francouzském eh, je toto významná složka práce, ale v podstatě parlament de facto o těchto posouzeních dopadů mm, diskutuje, ale že by je využíval ještě nějak víc, to asi spíš ne. Pokud se týče sociální aspektu a základních práv, eh, myslím, že tam, kde debatujeme o integrovaných eh, posouzeních dopadu, tak eh, to jsou víceméně záležitosti, které spadají spíše pod ty širší integrované systémy, které se zabývají širokou paletou problémů. A v zemích, kde máme integrovanější systémy, tak tady je zpravidla větší důraz právě na ty sociální a věci a věci základních práv. Ale eh, to eh, se nedělá vždy vysloveně konsistentně. Nicméně zhruba tak to je prostě u těch integrovanějších systémů, tam právě sociální a Eh, základně právní otázky hrají větší roli. Eh, další otázka se týkala zjednodušování a finančních úspor. No to je důležitá věc, eh, aspoň jak tomu vlastně rozumím já, tak de facto jde o zjednodušení a náklady tohoto posouzení. Myslím, že tady je prostě třeba Eh, najít vhodnou rovnováhu. Eh, čili máme tady posouzení dopadů a kvalitní výsledky a na druhé straně zase eh, vynakládání nezbytných zdrojů. Já myslím, že toto je záležitost, kterou jsme se zase nezabývali tak podrobně. Ale v každém případě posouzení dopadů které je eh, provedeno v přiměřené míře a eh, má zároveň tady dostatečnou výbavu zdroji, tak eh, je přínosem. Opravdu může jaksi přefiltrovat ty nezbytné náklady a podobně. Další otázka, myslím, že poslední Eh, to je otázka, zda eh, můžeme říci, zda nezávislé posudky dopadu eh, vedou k lepším výsledkům než ty závislé. To je velmi obtížná otázka. My jsme se tím snažili zabývat v kapitole, kdy jsme debatovali o výsledcích. Myslím, že velmi důležité je to, eh, abychom se na posouzení dopadu podívali jako na proces. Jestliže eh, posouzení dopadu provádějí ti, kteří zároveň navrhují legislativu, tak eh, je fakt, že je to pro ně příležitost učit se. A to znamená, že jak si při příště to budou dělat jaksi lépe a budou předem pamatovat na určité aspekty, čili což k tomu by asi nedošlo v případě posouzení nezávislým orgánem. Čili my skutečně tady vidíme určitou tu eh, křivku učení a de facto eh, takové to eh, v úzovkách závislé posouzení může mít přímější vliv na budoucí legislativu. My tady máme příklady eh, z Německa a eh, de facto už ty dílčí výsledky posouzení dopadu mohou plývat na utváření příslušné legislativy. No, já doufám, že se mi podařilo odpovědět na všechny otázky, že jsem žádnou nevynechal. Děkuji vám. Děkuji vám. Domnívám se, že to byl velice zajímavý a užitečný výklad. Chce k tomu ještě říct si něco paní zpravodajka? Angeliko, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi dvě krátké poznámky. Za prvé, paní kolegyně Wikström se ptala, zda panují už nějaké zkušenosti s kombinací obou přístupů. Myslím, že jsem takto kolegyni pochopila správně. Je pochopitelné, že některé státy řeknou, budeme hledět pouze na náklady, které vzniknou a například Spojené království tam vyvinulo úžasný model výpočtu, který se používá také v dalších státech. Ale domnívám se, že je důležitý i ten druhý přístup, kde se zohledňují třeba sociální aspekty, lidská práva, eh, ekologické a ekonomické dopady a podobně. Možná by bylo dobré, kdybyste řekl, kde se kombinují tyto dva přístupy. To by pro mě, co by ne ekonomku, bylo zajímavé, když eh, mám v ruce nějaké zatížitelné číslo, tak to znamená, že něco je měřitelné. A to je dobré, protože pak lze překontrolovat, zda jsme dosáhli svého cíle. Člověk má potom nějaké matatelné číslo k dispozici, nicméně Eh, co by orgán, který utváří politiku, bychom měli zohledňovat i další aspekty, takže kdyby bylo možné oboje skombinovat, tak by to asi bylo vhodné a domnívám se, že bychom mé zprávě k tomu měli přistupovat šířeji, to znamená na jedné straně L5, na těch osvědčených nástrojích nákladové účinnosti, ale zohlednit i další aspekty. A druhé téma, Eh, obě dámy, paní Volis a paní Wikström, upozornili na to, jak je důležité vlastní know-how a expertíza a udržet je i zde v parlamentu. Možná bychom o tom měli hovořit zítra, až budeme vést intenzivní rozpravu o mé zprávě. Prosím, nechápejte mě špatně, já nechci všechno zadávat externě. Pokud máme v parlamentu posuzovat dopady, tak já se domnívám, že jakmile budeme mít etablovaný daný eh, mechanismus v našem parlamentu. Tam máme zvané politické oddělení, máme parlament. Byli bychom v úzkách hloupí, kdybychom externě nakupovali za drahé peníze to, co můžeme udělat zde sami, ale když eh, ve výboru rozhodneme, potřebujeme vlastní posouzení dopadu a konec a pak to bude eh, správní složka dělat, anebo si musíme položit otázku, zda nad tím postupem budeme mít nadále i jako parlament určitou kontrolu. Myslím, že se, se názory e, různí. Já například navrhuji, že bychom se měli pro, pokusit prostřednictvím určité nadace zapojit také poslance do celého procesu, tak aby zde nastala transparentnost v jednotlivých výborech. Myslím si, že by to bylo dobré, kdyby tam jako mezikrok byla určitá nadace, která by sice nevykonávala ty úkoly, eh, oddělení vypracovávajících eh, posouzení, ale my jako parlament, zástupci všech politických skupin, bychom měli možnost potom také sledovat, co se v té správní složce realizuje. Ale co se týče té kontroly a řízení, jako poslankyně to vidím tak, že je důležité, abychom si toto ponechali ve vlastních rukou. Ale to je téma, o kterém asi budeme intenzivně hovořit zítra, ale dnes jsem to chtěla jenom zmínit. Děkuji. Děkuji vám, takže můžeme tento bod uzavřít a dostáváme se k dalšímu bodu. A je to zpráva Kurta Lechnera a týká se Evropského dědického osvědčení. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych rád pohovořil ne o nejdůležitějších bodech dané zprávy. Je tam celá řada i komplikovaných dílčích otázek, takže obecně k postupu. Dovolte mi předběžnou informaci. Překladatelská kapacita byla u této zprávy omezená. De facto e, k této zprávě patří ještě pracovní dokument, ale nebyl vám zatím dán k dispozici, ale existuje je to pro mě důležité, protože jsem si dal hodně práce s e, v tomto pracovním dokumentu vysvětlit, oč vlastně jde, jaká je situace a proč je třeba něco dělat. A snažil jsem se to naformulovat takovým jazykem a takovým způsobem, že každý zainteresovaný kolega, nejenom zde v tomto výboru, ale v celém parlamentu i jiný kolega to pochopí. A s tím výsledkem, že pochopí, že bychom zde nějakou legislativu měli mít. Takže já bych doporučil Eh, nechte si dát tento dokument, podívejte se do něj, myslím si, že to je docela dobrý dokument, který je použitelný. To za prvé. Za druhé, ve své zprávě jsem udělal určité schrnutí. Často se hovoří o problémech, které vznikají o různých podaných námitkách. Já jsem se snažil eh, celý tento záměr prezentovat pozitivně. A domnívám se, že tímto způsobem můžeme také externě a v rozpravách eh, eh, dospět k lepšímu výsledku. To bylo za druhé. Za třetí, v minulosti nejenom já, ale i kolegové, kolegyně Stinovi zpravodajové a další jsme měli neformální kontakty s radou. Eh, nebyla to žádná jednání, ale neformální kontakty. A chci poděkovat zástupcům rady i komise za to, že naše vztahy byly vždy velmi otevřené. Proč o tom hovořím? Je to pro mě velmi důležité, protože jde také o to, jak se to celé odrazí v právních řádech jednotlivých členských zemí. A já tedy neznám právní řády všech 27 zemí a oni se velice liší a například procesní právo, eh, eh, hmotné právo, věcné právo další práva, typy práva se neustále překrývají a proto je důležité, že odborníci z rady nás informují o tom, v čem leží, spočívají určité problémy. Bez ohledu na to, že reagujeme také na nejrůznější stanoviska. Na závěr se vrátím ještě k tomu, že pod tímto aspektem bude tedy pod tím aspektem konfliktů jednotlivých právních řádů jednotlivých zemí se pokusíme dospět v prvním čtení ke společnému řešení ve spolupráci s radou. Já si myslím, že ani rada to nebude chtít protlačit nějakou těsnou většinou za každou cenu a požádá o mandát, ale já se k této věci ještě na konci vrátím. Předběžný harmonogram protože kdybychom si žádný harmonogram nevytyčili, tak bychom to neustále odkládali. Tak já bych navrhovala, abychom začátkem května stanovili třeba 5. května pro pozměňovací návrhy, potom po letních prázdninách eh, bychom to téma tady uzavřeli. Zkrátka, abychom se pokusili tento legislativní plán celkově dokončit v průběhu tohoto roku. Za čtvrté bych chtěl říci ještě něco k té zprávě. Nezdůvodnil jsem detailně všechny body a to s ohledem na překladatelskou kapacitu. Některé věci hovoří sami za sebe a jsou srozumitelné. Takže já jsem ze všech stanovisek a názorů jsem to vzal na vědomí, intenzivně jsem se tím osobně zabýval a samozřejmě každá nábytka má své oprávnění. Nicméně jsou zde konflikty v cílech, protože když vyřešíme určitým způsobem jeden problém, tak tím vytvoříme tři problémy nové, takže někdy je třeba mezi nimi vážit a rozhodnout se o nějakém řešení. Ale já jsem zde ochoten eh, s kolegy pohovořit bilaterálně, pokud je zajímají, co jsem měl u jednotlivých případů na mysli. Já myslím, že nám to všem pomůže, snad budu přesně vědět, oč zrovna šlo. My už jsme o tom tématu několikrát hovořili, ale základ celého návrhu je to, že se zde jedná o uzavřený komplex. Jde o obvyklý pobyt zůstavitele a ten je rozhodující pro příslušný soud a pro rozhodné právo. Je zde ovšem možnost volby v souvislosti se státní příslušností a lze také předávat případ mezi jednotlivými soudy. Nemůžeme zde posuzovat dané body odděleně. Celek dává smysl pouze jako kompletní celek a z tohoto hlediska to musíme chápat. Já už jsem v prvním stanovisku říkal, že principiálně Souhlasím eh, s tím, co navrhuje komise, tak to jako celek, jako komplex a nabil jsem dojmu, že i kolegyně a kolegové s tímto východiskem souhlasí. Také bych rád upozornil na některé změny v oblasti otázky státní příslušnosti a nebo volby rozhodného práva. To vidíte v textu mé zprávy a potom bych rád řekl něco k obvyklému pobytu, protože to je to nejspornější otázka. Máme ho definovat ten obvyklý pobyt nebo ne. Diskutovali jsme to o tom dlouho, jsem se to zvažoval, a nakonec jsem se rozhodl v legislativním textu samotném to definici nedávat, ale dát do bodů udůvodnění některé informace, jak by se mělo určovat obvyklé bydliště. Samozřejmě lze to udělat i jinak nebo rozsáhlejším způsobem, ale chci upozornit na to, že obvyklý pobyt je samostatný evropský pojem. A to potom tak prostě bude a na základě rozhodnutí soudu a například soudního dvora v Lucemburku, v Lucemburku to potom nabide jasných kontur, které potřebujeme, ale zároveň ten pojem zůstane flexibilní. Nesouvisí to s daněmi, neznamená to, že se to řídí hlediskem finanční zprávy a toho, kde máte své daňové bydliště, to znamená ta většina roku, kde se zdržujete, to nesouvisí e, se s e, tím hlavním středobodem vašeho života v této oblasti. E, rád bych upozornil na judikaturu soudního dvora před několika týdny. Zde vzniklo stanovisko právě k otázce obvyklého pobytu. A skutečně to zde nemusí být vždy schodné. Jsou to pojmy, které nemusí vždy identicky platit pro všechny rozdílné právní poměry. Už dříve jsem ve svých stanoviscích uváděl, že jsem proti Eh, stěžování situace a proti omezování lhůt, ale mělo by se velice rychle rozhodnout, který soud je příslušný. Nemělo by zde vzniknout napřed dlouhý spor, kdo, který soud je příslušný. A eh, soud by měl mít možnost použít své vlastní domácí právo. Proto také nejsem přítelem dalších ustanovení, které by pomohly celou věc obejít, protože to zvyšuje právní nejistotu. Chci zohlednit také naše občany. Naši občané v souvislosti s touto otázkou i s jinými otázkami e, přece jen si budou muset ujasnit, že když změní své obvyklé bydliště v rámci Evropy, tak musí zohlednit že budou konfrontováni s jiným právním řádem a to i v případě smrti a e, udělat příslušná preventivní opatření. Za druhé otázka příslušnosti. Článek 4. Tam se tedy hovoří o příslušnosti. To se netýká pouze na, nevztahuje na sporná řízení, ale i na řízení nesporná. A to komplikuje danou situaci, protože jsou takové členské státy, kde vůbec nepanuje soudní příslušnost eh, v případě nesporných řízení. Tam je soudní příslušnost daná pouze, když jde o řízení sporná. Teď je otázka, jak to vyřešit. Já jsem Eh, si tedy ze svého hlediska položil otázku, kdo bude příslušný udělit eh, dědické odsvědčení. Já jsem o tom dlouze diskutoval s komisí a já bych řekl, že eh, čtyřka, článek čtyři znamená příslušnost jako takovou i při, pro udělení dědického svědčení, ať už ve sporných a nesporných řízeních. Ale ta definice pojmu soud v úvodu, tam by se mělo jasně říci, že to platí pouze pro soudy a takzvané delegované soudy, protože jsou některé členské státy, kde například soud dá e, pravomoc, přenese pravomoc na notáře, takže tam je potom potřeba, aby se u dědického osvědčení psalo to, že tam se to týká každého příslušného orgánu podle členského státu a podle jeho procesního práva. To by bylo stanoveno ve čtyřce. A je možné tady udělat ten odkaz také týkající se dědického svědčení. Dovolte mi ještě něco říci k dědickému svědčení, protože v celé řadě členských zemí neexistuje a je tedy trochu těžké to pochopit. Udělení dědického osvědčení neznamená pravomocné usnesení soudu nebo rozhodnutí soudu, ale jedná se o osvědčení v rámci post, řádného postupu. Například v Německu jsou to tzv. dědické soudy a význam toto osvědčení získává jenom tím, že se spojuje s dobrou vírou. Dejme tomu, že od někoho koupím nějaký eh, drahý obraz nebo z dědictví zesnulého koupím něco v jiné zemi a nyní chci mít jistotu o tom, že ta daná osoba je právoplatný dědic a nechci mu co zaplatit někomu, kdo vlastně není vlastníkem toho obrazu. V právních řádech existují nejrůznější úpravy to, té ochrany dobré víry ale dědické osvědčení slouží k tomu, že když mi dotyčná osoba předloží takovéto osvědčení v přeshraničním styku a tam je tedy osvědčováno, že on je dědic, Ono to může být nenaden odebráno, ale já v dobré víře na základě toho dědického osvědčení s ním uzavřu obchod, tak budu právně chráněn. Takže to je zlepšení přeshraničního obchodování. Ale ještě jednou opakuji, to osvědčení lze kdykoliv odebrat. Není to tedy pravomocný rozsudek. Známe tu situaci například z Německa, protože pak se například eh, později objeví eh, nějaká závěť, tak potom ty eh, právní úkony, které se odehrávaly předtím, zůstanou účinné jak potom budou postupovat dědici interně mezi sebou, to už je zase separátní záležitost. Jen jsem na to chtěl upozornit a učinil jsem také některé korektury týkající se dědického osvědčení, že se to týká jenom přeshraničních situací, že je možné o ně žádat pouze tehdy, když je zapotřebí pro přeshraniční situace. Pokud nenastane přeshraniční situace, tak členský stát také nemusí aplikovat eh, proces dědického osvědčení. Ale samozřejmě, pokud je to dědické osvědčení zapotřebí, tak by bylo hloupé, kdyby to osvědčení neplatilo interně také v daném členském státě. To je jasné, ale myslím si, že by zde skutečně měl být eh, důvod přes hraničí, když už jsme u tématu veřejných listin. To je takové sporné téma. Otázka uznávání listin. Co předkládá komise? Já už jsem o tom hovořil minule. Slovo uznávání je velice oblíbené v Evropské unii, také u nás v parlamentu, ale to nebezpečný výraz, protože slovo uznávání ehm, vám umožňuje se trochu vyhnout různým detailním problémům. Co znamená uznání? To, vychá, to vyplyne u právních aktů vždy z konkrétních souvislostí. Jako politický pojem je to pojem zcela jiný. Uvedl bych vám příklad. Máme e, zelenou knihu o matričních dokumentech. Nevím, zda jste se na to dívali. Jde tam také o odstranění legalizace a uznávání tohoto typu matričních dokumentů. Já jsem učinil návrh, ve kterém se říká toto. U listin v oblasti dědictví nepotřebujeme legalizaci, nepotřebujeme a po stylu Takovéto postupy by tam měly být zbytečné. To za prvé. A za druhé, eh, tyto listiny by měly mít platnost důkazu, jak u vystavujícího státu, tak u státu, kde jsou používány. Uvedu vám příklad, který uvádí i komise sama v zelené knize a vysvětlím vám, co mám na mysli tam se hovoří o tom, že je francouzský manželský pár a bydlí v Dánsku, narodí se jim tam dítě a na základě eh, dánského matričního práva své dítě pojmenují. Potom se tento manželský pár vrátí do Francie a chce nechat zapsat toto jméno a najednou se ukáže, že na základě mezinárodního eh, práva soukromého, práva soukromého ve Francii a práva týkající se jmén ve Francii, že toto jméno nebude akceptováno. To je problém mezinárodního práva soukromého a práva v oblasti jmen. Není to otázka uznání listiny. Takže nemůžu to vyřešit tím, že řeknu, Francie musí uznat eh, list, matriční listinu z Dánska, ale v uvozovkách se musí. Samozřejmě mohlo by to být i prostřednictvím právního aktu EU aplikovat eh, nebo opravit právo takovým způsobem, aby se vzájemně akceptovalo udílení men. Ale není to problém, který lze řešit přes onu veřejnou listinu. Proto jsem se vyhýbal slovu uznávání, ale hovořil jsem o tom, že nepotřebujeme legalizaci a že se uznává platnost dokumentu co by důkazu. Druhá otázka je otázka překladu. Vlastně ani není zaevidováno, jaké problémy mají e, lidé v dědickém řízení, například umrtní list, rodný list, udací e, list. To jsou dokumenty, které se často používají v případu úmrtí, ale zde v těch návrzích vlastně nejsou vůbec zohledněné. Návrh komise také hovoří pouze o těch listinách, které vznikly v souvislosti s dědictvím. Nejsou tam rodné listy, odací listy nebo úmrtní listy které by se měly navzájem uznávat a to je právě problém pro občany. A proto velice víz, vítám zelenou knihu o matričních dokumentech, protože to je něco, co by lidem skutečně usnadnilo život. A v našem případu je zde ještě otázka překladu. Je to e, téma, které jsem zatím neřešil, ale mám to poznamenané. Měli bychom si říci, nakolik zde by měla být e, role e, soudních překladatelů a tlumočníků a nakolik je možné tuto oblast ještě doplnit. Potom je zde třetí komplex eh, vnitrostátního věcného práva, článek 1, článek 9, článek 21 a článek 9. Já už jsem zde hovořil o tom, že se domnívám, že národní právo věcné eh, a by se nemělo omezit. Na druhou stranu by zde nemělo být neadekvátní zátěž občanů, pokud mají majetek ve několika různých státech. Článek 1. Tam se výjima z e, působnosti ten typ hmotného věcného práva. Pokud tedy je tam určité věcné právo v jednom státu a v druhém státě není. Eh, Například dědičný uzus fructus není známý v Německu, tak dědické právo nemůžu brát jako věcné právo, když ho ten právní řád vůbec nezná. To by potom narušilo celou koherentnost právního řádu a proto právem Eh, je dáno mimo rozsah působnosti. Typ věcných práv, zmiňuji to v bodech eh, odůvodnění, že zde že musí dojít k adaptaci podle principu mezinárodního práva soukromého. To už se vlastně děje nyní, pokud dojde k odkázání věcného práva, druhý stát to nezná, tak se to prostě musí upravit podle mezinárodního práva soukromého, to už se nyní děje. Ale jak je to potom s nabýváním a předáváním eh, věcných práv, zvláště práv majetkových? To je ta základní otázka. Já jsem o tom dlouze uvažoval. A chtěl jsem vám navrhnout toto, že co se týče nabývání majetku jiných věcných práv a jejich přenosu, tedy přenosu věcných práv by v takovém případě, eh, kdy se jedná o práva zanesená v rejstříku, a nebo se jedná o práva zanesená v katastrech, tak zde bych poukázal například na článek 21 odstavec 2. Například postupy ve Spojeném království by zde platily také. Takže například vezměme si eh, Rakousko, kdy je věc přidělována soudci a pokud jde o rejstříkově zapsaná práva a eh, nebo práva pozemková, tak zde má přednost vnitrostátní právo. Když tedy například Italovi je odkázán pozemek v Německu, může to podle italské právních představ znamenat, že se stává přímým vlastníkem pozemku, zatímco v Německu tomu tak není, tak ten Ital musí udělat ještě jeden krok navíc, a sice, že s tou závětí, kterou má v ruce, ještě jednou e, si musí vyžádat v Německu zápas do kastrastru a nenastane to automaticky. Podobné by to bylo v souvislosti s Rakouskem nebo jinými zeměmi. Já myslím, že by to bylo pro občany akceptabilní, že to není neakceptabilní zátěž, ale já to mám zde jenom v souvislosti s pozemky a s věcnými právy zanesenými v rejstřících. pro případ, že by to zde bylo rozporováno, tak mám ještě i alternativní návrh. Není to můj osobní návrh, ale jenom abyste viděli, co by se eventuálně dalo ještě udělat v případě nouze, že bychom řekli o tom, co jsem právě řekl, že to nebude platit pouze oblasti pozemkové vlastnictví a vlastnictví v rejstřících, ale pokud ty zápisy v rejstřících jsou konstitutivní. Existují určité případy, nepůjdu do detailu, kdy zápisy v rejstříku mají čistě deklaratorní charakter, kdy tedy účinek rejstříku by nebyl na to tolik ohrožený jako u těch konstitutivních zápisů. Nicméně chci říct, že já osobně to nepovažuji za optimální řešení, protože to vede k diferenciaci, která opět může vyvolat pochybnosti. A rozsah působnosti zde zas tak velký není, takže já osobně navrhuji to, co jsem řekl poprvé. To znamená tam, kde se to jedná o pozemky a o práva zanesená v rejstřících, tak má přednost vnitrostátní věcné právo. Ale pak už by se neměly konat přeskumy dědictví v dané zemi. Jde jenom o ty nezbytné kroky. Už by se tam nemělo znovu přeskoumávat například platnost závěti. A za druhé by bylo vhodné například v nějakém bodě odůvodnění nebo jinde zapsat, protože zde máme přeshraniční e, případy aby v dědickém řízení to soudy sledovali a upozornili občana na to, že musí podniknout určité konkrétní kroky v té druhé zemi. Potom ještě několik eh, dalších detailů. Eh, Vyjadřil jsem se například eh, k formální platnosti. Zde je diskuze, zda převzít hákskou umluvu či nikoli. Já jsem zde celá otevření ale myslím, že by se to tam mělo dát už jenom kvůli dědickým smlouvám. Nevím, jak jste na tom byli vy, ale když eh, jsem si četl ten text o dědických smlouvách, oni v některých zemích jsou běžné, jako například v Německu, někde nejsou akceptovány, někde jsou neznámé. A takže když jsem si četl tento dokument a četl jsem tam právo volby, tak jsem si myslel, že to je tak, že když je více lidí, kteří jsou zapojeni do dědického řízení, tak si mohou zvolit rozhodné právo. Ale tak toto nebylo myšleno a nebylo to ani smysluplné, takže já jsem to formulačně změnil tak, že je nyní jasné, že každý, kdo je zapojený do dědické smlouvy, eh, pro něj platí nařízení. To znamená, že se řídí buď obvyklým pobytem, a nebo když má státní příslušnost, tak právo volny s tím spojené a ostatní ustanovení platí pouze v souvislosti se specifickými problémy eh, dědické smlouvy, to znamená, zda ta dědická smlouva je vůbec právoplatná a jak, ji lze, jak je závazná a jak ji lze zrušit. Takže pouze toto řeší článek 18. A domnívám se, že to je také vhodné pro ostatní státy, pro ty státy, které neznají dědickou smlouvu a spíše se k ní staví skepticky. Možná je to jenom takové pouhé vyjasnění. A ten jeden odstavec, který komise navrhuje, bychom potom nepotřebovali, protože když je jasné, že rozhodné právo se řídí nařízením, platí to pro eh, každého účastníka dědické smlouvy, tak už nemusím řešit například povinný dědický díl separátně. Také se domnívám, že když se aplikuje právo třetího státu a třetí stát odkáže na právo členské země EU, že by se tento zpětný odkaz měl akceptovat. Článek 27. E, to je ten takzvaný veřejný pořádek. Tam jsme nechali vypracovat studii. Já nevím, zda bychom to měli nazvat posouzení dopadu, Zkrátka parlament nechal vypracovat studii, vypracoval ji francouzský profesor a ten dospěl k tomu, že e, téma veřejného pořádku mezi jednotlivými členskými zeměmi zde u nás by neměl už být podstatný. Já myslím, že formulace komise zde byla velice zavádějící. Mně také nenapadla lepší formulace, anebo by to bylo tak komplikované formulovat, že by to bylo opět zavádějící. Proto jsem se rozhodl, že bude vhodné navrhnout jej vypustit a místo toho tuto myšlenku zařadit do bodu odůvodnění, že tedy veřejný pořádek mezi členskými státy by v této souvislosti měl být už obsoletní. A pra- povinného dědického dílu bývá příliš přeceňováno. Neřešil jsem právo procesní, my zde také nejsme pomocníci Evropského soudního dvora. A já si myslím, že toto nejsou nějaké rozhodující politické otázky. Když odborníci komise a nebo lidé z rady dospějí k jiným výsledkům, řekněme k jiné formulaci, tak bych s tím neměl problém tu formulaci převzít. Ale potom ještě ta závěrečná ustanovení, to je velice důležité téma. Možná, že pro některé země to zachází příliš daleko, co jsem tam formuloval, ale po dlouhém zvažování jsem dospěl k tomu, že nemůžeme zde vytvořit nařízení, které by mohlo vést k tomu, že dědická smlouva nebo nějaká závěť nebo obdobný dokument, který byl v době svého vzniku platný, se nařízení stane neplatným. Domnívám se, že to nemůžeme udělat. Eh, můžeme říct, že lidé to mají upravit, ale možná, že nemohou, protože eh, výraz, výrazně onemocní nebo nebudou moci z fyzických důvodů už provést toto změnu. Možná, že se to nebude komisi líbit, tento názor, ale chtěl jsem zde říci, také chci upozornit na jednu věc, která možná bude považována za zacházející příliš daleko. A sice napsal jsem, když někdo napíše dříve závěť zcela jasně pod vlivem určitého eh, právního pořádku, že to bude potom chápáno jako volba práva. Tím bychom řešili otázku, co, ty, eh, co s těmi sta tisícemi závětmi, které už v Evropě máme. A potom ještě jednu věc ke Spojenému království. Já a myslím, že všichni máme zájem na to, aby Spojené království a Irsko se zapojilo do tohoto postupu. Článek 21 odstavec 2 zde poukazuje na to, že to zohledňuje postupy, které jsou potřebné ve Spojeném království. Problémem je tzv. clawback, ale já nemám k dispozici žádné vhodné řešení, takže jsem upustil od toho učinit nějaký návrh. Upřímně řečeno ani nevím, jak by se to dalo řešit. Uvidíme prostě. Tím se dostávám k závěru své informace. Budu velice vděčný za vaše stanoviska, jsem také flexibilní, nicméně v oblasti kompromisů je určitý problém, a buď to půjde udělat tak, anebo ona mi prominou, buď jste těhotné, nebo nejste. Takže prostě kompromis je složitý. Samozřejmě je třeba doladit určité detaily, Každopádně pro jakýkoliv bilaterální rozhovor jsem vám k dispozici, budu vám za něj vděčný. Ale měli bychom si uvědomit toto, pane předsedo, to, o čem zde rozhodujeme, je něco, co má významnou evropskou přidanou hodnotu a výrazně to zlepší stávající situaci. Já se domnívám, že koordinátoři eh, to mají k dispozici písemně, ale rád bych tedy stanovil lhůtu 5. května a pak jsem řekl, že to zde musím přečíst. Je to text, který vypracoval sekretariát, že tedy výbor se rozhoduje, že jednání s radou a komisí zahájí, že vznikne tým, v němž bude, který jmenuje zpravodaj, stínový zpravodajové a všichni, kdo se chtějí a mohou zúčastnit a musí tam být, budou tam stanoveny následující priority. Parlament se celkově zasadí o to, aby na základě rozhodnutí komise eh, nalezne skutečně evropské eh, řešení, které bude znamenat výraznou právní jistotu, navázání na obvyklý pobyt a eh, právo volby má být zachováno. Potom princip favor testamenty má být upřesněn a ujasněn a také, že věcné právo a právo procesní členských států by mělo zůstat co nejvíce nedotčené. A co se týče vlastních tradic, povinný, povinných dědických dílů a podobně, tam budeme hledat taková řešení, která přinesou přidanou evropskou hodnotu. A samozřejmě, že budeme průběžně o stavu vyjednávání informovat. Děkuji. Eh, já také srdečně děkuji. Je to mimořádně komplikované téma. A eh, to, co nám pan zpravodaj řekl, eh, tak z toho jasně vyplývá, jak je to komplikované. Já tedy, než se pustím do řečníků, tak chtěl bych říci, že my tedy koordinátory eh, přesuneme z dnešního večera na zítřejší dopoledne na 9.30. Tak a nyní pan kolega Berlingve dostává slovo. Jo. Já jsem plný obdivu vůči našemu kolegovi Lechnerovi, který odvedl mimořádnou práci této tak složité materii projevil přesnost a vášeň ve své argumentaci a skutečně učinil tuto prezentaci nesmírně zajímavou. Celá řada právních norm musí být zjednodušena, protože má negativní dopad na naše občany. A skutečně občas právo věci komplikuje místo, aby je zjednodušoval. Bohužel vel, velký německý právník Jering žertoval a hovořil právě o tom, že Měli bychom věci dát na rovinu a nehovořit o vertikále. Mějme tedy otevřenější přístup, protože právě zde to má dopad na občanské právo, na rodinné právo, na osvědčování. Má to celou řadu aspektů, ale kolega již eh, nám ukázal určitou cestu, kudy jít pracoval již eh, se zástupci rady a přiblížil se k závěrečnému řešení. A má tedy skutečně velké zásluhy. Nejdříve pokud jde o obvyklé místo pobytu. To je dobrá volba. Je to také uvedeno v úvodním ustanovení. Je dobré odkázat na tento koncept a nechat eh, na soudu aby rozhodl. Ale musím být přesvědčen o jedné věci. V některých státech tento koncept se obvykle místo pobytu směšuje s místem pobytu. Jde o bydliště nebo místo pobytu? Někdy se bydliště a místo pobytu směšují. Avšak jde skutečně o právní pojmy. Neměli bychom je snad definovat v textu, ale musíme zvolit mezi pobytem a bydlištěm. A to je nutná volba, protože jinak to vyvolá e, spory o výklad bez konce. Za druhé, a to je významný krok ku předu, který byl zde učiněn. Místo, abychom hovořili o příslušných soudech, Hovoříme pouze o příslušných orgánech. Kromě soudního rozhodnutí můžeme mít také osvědčení od veřejných orgánů, které se liší od soudu. A tady si myslím, že je to klíčové. Pokud bychom dospěli k takovému osvědčení, tak by to bylo, tak by to byl významný krok upředu. Třetí věc, to zdůraznil kolega Lechner, pokud jde o dokumenty, které mají konstitutivní váhu anebo pouze slouží jako osvědčení. Pokud je o dědické, evropské dědické osvědčení, nestačí pouze o dokumenty platil v jedné jediné zemi a který by měl absolutní váhu, absolutní platnost v jedné zemi a pouze relativní platnost v jiné. V dokumentu musí být uvedeno, že pokud se obrátíme na spravedlnost, tak bude platit jedno právo a máme dojem, že ve zprávě rady existují zatím rozdíly a neexistuje u Evropského dětského osvědčení koncenzus. Naprosto souhlasím s navrženým harmonogramem, protože by to umožnilo dospět konkrétně k rozhodnutí a k souladu s přístupem rady. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla i já poblahopřát zpravodaji kolegu Lechnerovi k jeho práci. Této právní matérii, která není pro každého přitažlivá. Jsem přesvědčena každopádně, že jeho snaha bude odměněna, protože se mu podařilo formulovat návrhy zajímavé zájmu řešení citlivých otázek. Nebudu se vracet k otázce obvyklého pobytu, protože souhlasím se zpravodajem v této věci. V této první výměně názorů si přeji zdůraznit pouze dvě významné potíže. Říkám dvě významné, protože jich je více. Jedna věc je hranice mezi dědickým právem a majetkovým právem. A druhá potíž, kterou zde zmiňuji, je otázka duálnosti režimu těch, které znamenají obracet se povinně na justici, na soudce a ty, které jsou odsoudněny. Tedy pokud jde o dualitu dědického práva a práv majetkových. Vyloučení tedy oblasti nemovitostí odpovídá tradičnímu řešení v mezinárodním soukromém právu. A tudíž podporuji zpravodaje v tom, že navrhuje vypuštění článku 9 z nařízení, které je v rozporu právě s článkem 1 odstavec 3 je. Ale navrhla bych, aby postupoval stejně u článku 20a, to jest, že by byl také vypuštěn, protože pouze reprodukuje článek 9, pokud je o aplikaci. Je to tedy návrh a obecně za to domnívám se, že se musíme snažit o to, abychom zamezili ustanovení, která by vyvolávala právní nejistotu. A v tomto smyslu ustanovení, která by vylučovala aplikaci práva pro otázky týkající se převodu vlastnictví u dědictví, by, to by vyvolávalo rozporné výklady podle vnitrostátního práva. Je to tedy otázka, která vyvolává velké debaty a k tomu se ještě vrátíme. Za druhé, duálnost režimu. Ale jak víte, některé členské státy vyžadují tedy i v případě nesporného dědictví obrátit se na soudce a jiné členské státy tam je systém naprosto tedy bez zásahu eh, soudní soustavy justice a jde cestou notářů. A na základě volby práva rozhodného by nemělo být spochybněno který systém bude využit, protože ty systémy jsou zakotveny v institucích členských států, v mravech těchto členských států a proto kapitola týkající se soudní příslušnosti je určitě nejdůležitější, ale nemůže a neměla by se stát eh, vlastně klíčovou částí nařízení, protože nadřazenost eh, soudní příslušnosti nad právem rozhodným by vedlo k justiciarizaci, k převodu na justiční úroveň těch řízení, která by nebyla řešena u soudu, pokud by převládlo tedy právo rozhodné sporu. Tedy doplnili bychom tedy eh, soudní řízení tam, kde by vůbec nemělo být. Je to jenom návrh, ale vím, že kolega Lechner očekává takové návrhy. Myslím, že by bylo třeba revidovat definice tedy soudu a rozhodnutí v účlánku 2b a 2g, protože dle mého soudu to není dostatečně přesné. A podobně, dle mého názoru, je právně nepřesné připodobňovat notáře soudu, tak jak činí nový článek 5 odstavec 1 návrhu zprávy. Hovořím takto, patřím k zemi, kde notáři řeší dědictví, ale nemůžeme připodobňovat notáře soudu. Tolik tedy první návrhy, které jsem chtěl předložit a děkuji vám. Diana Wallace. Děkuji, Diana Wallace. Thank you very much, Chairman, and thank you very much uh, to... Děkuji, pane předsedo, a děkuji panu zpravodaji Lechnerovi za velmi uh, pečlivý přístup k věci. Já samozřejmě mám tu potíž, že jsem z členské země, která využila opt-out z tohoto nařízení, ale někteří z nás stále ještě eh, pořád chovají naději, že později budeme moci tento opt-out zrušit a využít také hm, těchto přínosů. Já jsem velice vděčná za pokus pana Lechnera, za jeho způsob, jak se pokusil vypořádat eh, s otázkou eh, obvyklého eh, místa pobytu, habitual residence, a potom také s otázkou s otázkami majetkovými. Pokud se týče obvyklého eh, místa bydliště a eh, to, co se navrhuje v pozměňovacím návrhu číslo 6, tak já myslím, že tady sice dochází k značnému, značné míře sladění, ale přesto asi zazní kritika eh, z hlediska právně nejistoty a kritika z jiných členských zemí. Vzpomínám si, že také v Římu 2 jsme se pokoušeli něco podobného. Dále, pokud si to spojíte s podle mého názoru velmi správným způsobem, jak eh, pozměňovací návrh článku 18b eh, eh, přebírá formulace z slyšení expertů, že by tam mělo být dispoziční právo a, stále, a souvisí to s, to, s tím takzvaným clawbackem, Eh, myslím, že pořád eh, je tady jakýsi pocit, že to souvisí eh, s oním obvyklým místem bydliště. K čemuž se váže to, že Eh, jakékoliv prohlášení, které se týká disponováním s majetkem eh, v souvislosti s eh, obvyklým místem pobytu. Já mám nebo rád, aby si myslela, aby ráda bych věřila, že tyto návrhy budou přijatelné také u nás v Británii a že moje vláda s tím bude eh, spokojená. Děkuji, pan kolega Speroni. Grazie, presidente. Devo anch'io... Děkuji, pane předsedající. Také já eh, vysoce cením práci, kterou tady odvedl pan kolega Lechner. Je to naprosto komplexní a obtížná záležitost, čili klobok dolů. Řekl to konec konců i eh, pan eh, Berlingwer, je tady vlastně ta otázka, ten rozdíl mezi místem pobytu a místem eh, bydliště, poněvadž my máme Eh, eh, definici eh, tedy místa pobytu, ale nemáme to definovány ten místo domicilu, čili bydliště. Čili možná, že by bylo dobré to přeskoumat taky lexikálně, neboť zase později v textu v italsky je místo, je potom ještě slovo rezidenca, takže teď opravdu nevím. Když odhlédneme od definičních potíží a obtíží přeskumu, jestli by tedy nebylo lepší eh, raději se vrátit eh, ke konceptu eh, státní příslušnosti, neboť státní příslušnost je snáze definovatelná a také se to nedá tak snadno měnit nebo neboť místo bydliště či pobytu, tak to, je, eh, to může být něco velmi přechodného, něco, co se právě hodí. Totiž to, že eh, někdo, kdo, dejme tomu, chce poškodit eh, dědice, tak si na, řekněme, tři, čtyři měsíce pronajme byt v nějaké jiné zemi a už tam má potom nějaké další bydliště. Ovšem občanství státní příslušnost bych tedy za tak krátkou dobu nezískal. E, tady hovořím prostě o jakýchsi zdánlivých bydlištích nebo dalších bydlištích, kde e, prostě se momentálně hodí. E, možná, že bychom to mohli ještě přeskoumat, poněvadž tady jde o záležitosti transnacionální. Eh, v Itálii jednoduše a prostě sázíme na státní občanství, státní příslušnost, nikoli na místo bydliště. A jestli tedy eh, někdo se eh, potom nachází kdekoliv na místě toho, kdekoliv na území toho státu, tak to je jedno, ale je rozdíl, jestli jsme v této zemi nebo v vedlejší třeba. Čili bylo by skutečně jednodušší definovat státní příslušnost než místo bydliště. A já tedy z tohoto důvodu předložím pozměňovací návrhy. Děkuji paní kolegyně Lichtenberger. Děkuji. Děkuji také panu Lechnerovi, který s takovou pečlivostí přistupuje k tomuto tématu. Já eh, jsem se eh, přes víkend eh, trošku bavila s občany, co říkají o nějakém takovém předpisu a jestli je to také potřebné. A já musím říct, že lidé chtějí více. Chtějí, aby bylo snazší a přehlednější to, když děti, vnoučata žijí v jiných zemích nebo někdo se prostě přestěhuje jinam jasné, že nějak rychle to splnit nelze, ale můžeme se tomu relativně přiblížit. Pokud se týče místa obvyklého pobytu, já se domnívám, že je třeba eh, vzít v úvahu určité záležitosti. Samozřejmě jsou tady podobnosti, eh, analogie eh, s tím, jak je to s státním občanstvím a tak podobně. Ale eh, praktický příklad, tak řekněme, že eh, děti se odstěhují do zahraničí, otec, eh, běž, otec stále, stále žije v původní zemi a jakmile, řekněme, mu potřebuje péči, tak děti se přestěhují za ním zpátky. Čili to není otázka prostě změny státní příslušnosti, tady to jsou praktické Eh, ohledy, které vedou k tomu přestěhování, a poněvadž to je vlastně jakýsi ten, to, to centrum osobních zájmů. Čili u eh, všech předpisů, které vytváříme, bychom se měli zcela konkrétně zabývat s konkrétními situacemi. To je podobné u e, v celkové problematiky notářů, kteří v některých zemí mají velice širokou pravomoc, e, hrají významnou roli, e, někde je se jejich role omezená a jinde téměř neexistují. Čili opět musíme vymyslet něco, co lidem bude přístupné a pochopitelné, aby ten předpis aby ta úprava eh, pomáhala těm, kteří, pro které se snažíme zjednodušit situaci. To je důležité. Samozřejmě, že můžeme stokrát debatovat s různými zájmovými skupinami, to je jasné a mnozí z nás eh, určitě už eh, dostali eh, spoustu různých eh, rad a žádostí k této věci, ale my se musíme soustředovat na praktické otázky. Eh, co má praktický význam pro někoho, kdo se zabývá s přeshraničním dědictvím a nemůžeme mm, nechávat nebo pořávat sluchu pouze těm, kteří se profesionálně zabývají touto oblasti. Takže Eh, pokud tedy hovoříme o bydlišti nebo obvyklém místě pobytu, tak skutečně je třeba k tomu přistupovat prakticky, jestliže člověk například se eh, přestěhuje eh, za svými potřebnými rodiči nebo naopak za svými dětemi, dětmi z, z praktických důvodů. Čili toto je pro mě to nejdůležitější a já si myslím, že se o krok k tomu přiblížíme, pokud budeme postupovat v klidu. A pokud Eh, nebo eh, vidíme, jak eh, velké velké obtíže jsou s tím v radě a já se teď dívám ne úplně schválně na paní Volis, ale samozřejmě pro britský problém, pro britský systém to mohou být problémy, ale samozřejmě musíme proto k tomu k tomu přistupovat prakticky. Třeba Ono, eh, určitě bychom nechtěli třeba zavést nějaký rozvodový turismus, poněvadž eh, rozvod eh, v Británii může třeba dopadnout pro tu či onu stranu lépe, než by to bylo v domácí zemi. Ano, tak nová forma, nová forma konkurence. Pan Zjevka. Děkuji, pane předsedo. Já se také připojuji těm, kteří chtějí poděkovat kolegovi Lechnerovi. Tady to je úžasné, tedy eh, jaké všechny souvislosti se tady objevují. Ano, je třeba se zaměřit také na speciální situace, které vznikají eh, v souvislosti s posledními vůlemi a s děděním může se, může se stát, že někdo eh, ze své poslední vůle jednoduše a prostě zcela vyškrtne rodinné příslušníky. Ale v polském dědickém právu například eh, existuje také dědění ze zákona, aspoň do určité míry. Eh, takže nejbližší příbuzní vždycky něco dostanou, i když nejsou závěti vůbec uvedení. A já myslím, že toto je řešení, které je velmi efektivní. Eh, pokud si někdo přeje eh, v určité situaci, situaci úplně zablokovat eh, v případě určitých sporů, v případě, že prostě už za života odkazujícího byly určité chyby. Děkuji. Ještě Kurt Lechner, úplně na závěr. Ano, děkuji, eh, pane předsedo, děkuji také kolegům za eh, zajímavé a fundované eh, stanoviska. Já bych ovšem chtěl začít u toho, co tady navrhuje pan Sperony, to znamená zaměřit se na státní občanství. To by samozřejmě celý současný návrh postavilo zcela na hlavu. Já eh, to říkám panu Spernovi takto otevřeně, poněvadž my oba jsme s eh, tím zabývali už eh, ve stádiu zelené knihy. A já se na to dívám dnes stejně jako předtím, ale za ta léta, co se tím zabýváme, jsem skutečně došel k závěru, že ono to asi takto nebude fungovat. Když tedy řekněme, že Eh, je to občanství, dobře, a potom budeme mít ale problém s volebním právem. Potom se skutečně eh, někdo kam si přestěhuje na několik let, což je možné podle hákských dohod, které do dneska neplatí. Aha potom se zase vrátí e, zpátky do původní země, čili tady vlastně s tím právem volby to vůbec není, není tak jednoduché. Nicméně, musím říci, že nemus, nesmí stačit to, aby se člověk na několik měsíců přestěhoval někam jinam. Prostě když, e, tak už se tam někdo musí přestěhovat a v jistém smyslu až do smrti protože eh, problematické by bylo, kdyby někdo už tušil, že jeho dny jsou sečteny a rychle se prostě někam přestěhoval, aby si zlepšil svoji situaci. Já myslím, že to eh, možná už zacházíme trošku moc daleko a asi bychom měli také počítat s tím, že eh, lidé mají svoji vlastní zodpovědnost. Ale konec konců už dneska je to mežně, možné. Eh, třeba eh, eh, Ital může svůj majetek uložit do něčeho pohyblivého, přesune se do Francie. a Eh, pak tedy využije toho, co je příznivější ve francouzském právu eh, než, než v italském, i když máme tady i určité eh, dědění ze zákona, že to do určité míry existuje v mnoha zemích. Jinak, pokud se týče těch definic, samozřejmě, že už v překladu může být problém. To je možné, ale Podstatné je, aby eh, to místo obvyklého pobytu eh, se stalo jednotným evropským pojmem, o, které by se dalo, o který by se dalo opírat eh, v různých šedých zónách a mezních situacích a taky v rozhodnutích Evropského soudního dvora. Čili v podstatě nejde o to, kde je kdo přihlášený, ale to, kde objektivně má středisko svých zájmů. Samozřejmě, že je to problematické, ale prostě je to tak. No a potom u těch eh, eh, překladů samozřejmě musíme vymyslet eh, pojmy, jestli to bude rezidence nebo jestli prostě budeme muset najít vhodné pojmy. Čili já myslím, že to je k tomu bodu, to můžeme takhle nechat a eh, kolega Berlinger, tak já skutečně souhlasím, že ať už je to třeba na portálu e-justice nebo nějakou jinou vhodnou formou, prostě je třeba eh, zajistit to, aby eh, lidé věděli, kdy musí vykonat více formálních kroků, aby mohli uplatnit své dětská práva. Paní Galo, Eh, článek 9, to je vlastně jenom eh, řešení toho, řešení příslušnosti, to za stolik nepotřebujeme. Ale to, co já jsem navrhl ve 20a, tam se to trošičku přesahuje, ale s eh, článkem 1 je, myslím, že to je ta, ta působnost. Čiže já jsem uvažoval o tom, jestli ta působnost by se neměla sformulovat trošku jinak, jestli by se nemusel, nemělo z toho něco eh, vyjmout, ale pak jsem zjistil, že bychom vyli dítě i s vaničkou. Ono tady máme určitý přesah, ale není to rozpor. Čili eh, tady jde o to, eh, jestliže Eh, jestliže eh, nastává okamžikem úmrtí dědění ze zákona, takže eh, zůstává u toho, jak to je. Takže skutečně z bodu jedna to můžeme vyjmout. Ale pokud dojde třeba ve francouzském právu E, k e, dědickému sporu, tak e, se to řeší přímo notářským aktem. Ale třeba v Německu, v Rakousku, Česku, Slovensku, Maďarsku, tam to takto neplatí. Tam jsou prostě jiné požadavky. Ta listina se musí vypracovat, ta se akceptuje, ale právní účinnost funguje teprve o okamžiku zápisu do katastru nemovitostí. Takže eh, v Německu a v dalších právních systémech je eh, zápis do katastru nemovitosti konstitutivní. V Rakousku rozhoduje soudní výnos. A to jednoduše a prostě musí tak zůstat zachováno, aniž se budeme nějakým způsobem zatím eh, zabývat detaily. Čili to je, myslím, jasné. Takže jestliže francouzský notár eh, vypracuje akt de partage, tak to mm, potom eh, třeba není problém, aby v Německu se tato listina použila bez nějakých dalších mezikroků, ale rozdíl je v tom, že právní účinnost nastává až okamžikem zápisu do katastru nemovitosti. To prostě tak to musí být, to je podmínkou konzistentnosti práva, a nejenom v Německu. No a jinak samozřejmě, eh, eh, když se podívám detailněji na ty definice, tak mě napadlo třeba toto. Eh, soud, tím by se měl rozumět pouze, pouze orgán, který přebírá soudní pravomoci. A existují případy, například Rakousko, nebo třeba Maďarsko, kdy notář Eh, možná i v Německu nebo v budoucnu, eh, notář jednoduše a prostě přebírá, jsou na něho přenášeny soudní úkoly. No a to samozřejmě eh, v evropském právu nebo třeba ve francouzském právu tak to není. Ale pak je otázka, kdo vlastně má vypracovat listinu o dědictví, osvědčení o dědictví, čili ano, proto tady rozlišuji. A já e, samozřejmě e, rozumím, jestli někdo chce to sformulovat nějak přesněji. K tomu, co řekla paní e, Wallis, obvyklé místo pobytu. Ano, souhlasím, ale zatím teda nemáme nic lepšího. Nevím, nevím, jak se s tím potom vyrovná Velká Británie a plus tedy ten kloubek. Já bych tady chtěl všem poděkovat a musím ještě jednou zopakovat, že ať už to dopadne jakkoliv, paní Lichtenberger, ať už to dopadne jakkoliv, vždycky bude to lepší než teď. Bude to nejenom lepší, ale bude to, můžu říct jistě, také eh, jednodušší a bude větší právní jistota, než jak to vypadá dnes. Pořád to ještě bude složité, ano, ale bude to přesto jednodušší a lepší oproti současné situaci. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, eh, pane zpravodaji. Eh, my jsme tedy s časem na tom nejsme dobře. Já bych eh, navrhl, aby ta část za zavřenými dveřmi se přesunula na zítřejší odpoledne. Eh, tedy na 15. hodinu. A teď nyní eh, pan Maštálka, kdyby se mohl ale velice, velice stručně vyjádřit za chviličku, za chviličku, moment. Tak dobře, můžete. No minutu. Eh, já podporuji ten progres, který tady zazněl od kolegyně Lichtenbergové. Chtěl bych upozornit na dvě věci a říct jeden příklad za prvé, eh, problém překladů, tedy ne tlumočení, ale překladu oficiálních textů jsem minulý týden prověřoval eh, v Lucemburku. Je to velký problém, aby se z velmi zakulaceného francouzského jazyka převedl jakýkoliv právní text do pregnantního, řekněme německého, nebo abych neurazil jakéhokoliv jiného jazyka. Eh, to, to je základní problém, se kterým zápasí naše tlumočnické středisko a musíme s ním počítat. Za druhé, co se týká rozvodové turistiky, myslím si, že nemůžeme, eh, nemáme důvod otevírat žádný trh. Trh už existuje minimálně ve střední a středovýchodní Evropě. Tento typ turistiky existuje a není nijak, není nijak omezován. Možná se nám to podaří Eh, za třetí za tu dobu než se vyvíjela ta otázka minimálně v české judikatuře byly provedeny eh, v těch eh, dědických systémech takové změny které už nyní jsou v kontradikci v mnohých bodech s tím co je navrhováno. takže máme dalšího nepřítele. a posledních deset vteřin no asi by bylo nejlépe udělat něco jako evropský dědický patent <clears throat> osvědčení o dědictví a pokud chceme příklad, určitě ho najdeme v románu Viktora Iga Bídníci. Děkuji. Ano, děkuji zejména eh, za to, že to bylo tak eh, krátké. Dobře, a teď formální eh, závěry. Pozměňovací návrhy do 5. května, souhlasíme všichni, ano a dále mandát eh, eh, pro tu eh, dohodu, čili pan Lechner to navrhl a já myslím, že budeme se muset nějak dohodnout, abychom nemuseli jednoho dne až do půlnoci jednat v Lucembursku. Takže pokud nemá nikdo nic proti, takže můžeme, může pan kolega Lechner začít jednat s radou. No a teď se dostáváme ke zprávě Masé Vitalga, politika v oblasti auditu. Nemáme moc času, ale aspoň otevřít to můžeme. Děkuji, pane předsedo. Já bych ještě jednou chtěl sdělit své nadšení pro zelenou knihu komisaře Barniera pro jeho politickou odvahu, pro jeho práci a práci jeho týmu. Nejen pokud jde o zelenou knihu, ale také v rámci provedené konzultace, protože konzultoval s celým politickým spektrem, kterého se to dotýká. A kromě toho se v Bruselu koná konference evropských expertů také tam byli Japonci, Američani, tedy celý demokratický kapitalistický svět, který se o to zajímá, tam byl zastoupen a mohl přispět. Vážené poslanky, vážení poslanci, jsme v bodu historického obratu. Nemůžeme odvracet pohled. Nechtěl bych unikat před svou odpovědností. Moje zpráva se je omezena určitým počtem znaků, tedy nemohu se dotknout celé zelené knihy, ale zvolil jsem ta nejdůležitější témata. A chtěl bych eh, vyzvat eh, komisi, aby to vzala v úvahu v rámci svých eh, záměrů, které budou do konce roku předloženy až bude předložen legislativní návrh. Zmíním otázky pravomocí. Zde čelíme otázce, která je předmětem oligopole. A to je v rozporu s duchem Evropské unie. To je v rozporu s evropským jednotným trhem a tato oligopole naráží na systémové potíže. My jsme zaznamenali a prožili krizi. A pokud bychom nepodnikli kroky, aby byla větší účast, tak by na nás padla vážná odpovědnost. Zabývali jsme se fúzemi malých a středních podniků, růstem malých účastníků trhu a docelili jsme to, aby tato oligopole čtyř velkých firm by se, se neomezila pouze na dva podniky a to je velmi znepokojivé. Jsem také nakloněn opatřením navrženým panem Barnierem, co se týče nezávislosti a kvality auditu, kvality auditorů a transparentnosti auditu, která by měla být zaručena. Audit byl historickou katastrofou, protože nedokázal zamezit krizím, které jsme prožili. Tudíž všechno je dobré s výjimkou současného status quo. Byly spáchány systémové chyby a jakožto zákonodárce musíme tu situaci radikálně změnit. A konečně v této diskusi někteří poslanci tu byli již v předcházejícím volebním období, takže jsme již o auditu mluvili před čtyřmi, pěti lety. A ta debata nevyústila, protože jsme se dotkli citlivých zájmů. Auditoři ze velké čtyřky si neuvědomují, že musíme omezit jejich růst a musíme jim také nabídnout nové předměty podnikání. A oni se neustále drží zuby nechty současného stavu a to politování hodným způsobem. A my bychom jako zákonodárci měli, a nikoli lobbysté, a to není vtip, Tři poslanci byli eh, lobbystou ovlivněni a dva z nich již rezignovali na své mandáty. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se být stručný, protože skutečně čas běží. Milí kolegové, Můj kolega, který je velmi zaujatý, se podobá Donu Kichotovi, který bojuje s obry. A to jsou ty čtyři hlavní firmy, které jsou našimi donkichotskými mlýny. On už tehdy byl zpravodajem a proto má pádné důvody a legitimní zájem, který je pozadí jeho vystoupení. Já s ním souhlasím v řadě bodů, ale ne ve všech. Pokoušíme se také zkoumat eh, ekonomickou a finanční krizi. která vyvolala ztrátu důvěry. A důvěra je klíčová pro naše hospodářství. Musíme poskytovat spolehlivé informace naší ekonomice. A to je klíčem k důvěře. Potřebujeme aktuální moderní legislativu odpovídající potřebám trhu s nezávislými spolehlivými auditory. To je klíčové pro dosažení našich cílů. Evropská unie zahájila diskusi a legislativní proces týkající se úlohy auditu a auditorů. Abychom posílili důvěru v ekonomiku. Legislativní proces v Evropské unii je dlouhý a složitý a transpozice směrnice o, leg, o kontrole výročních účtů právě byla v mé zemi transponována a i zde po dlouhých a složitých diskusích tato směrnice byla schválena jednomyslně. Nejen poslanci, ale i veškerými zúčastnými subjekty. Já domnívám se, že koncentrace trhu finanční kontroly a auditu je otázka, která v současné době neprobíhá. Ale přesto musíme nalézt eh, řešení, protože stávající řešení se neosvědčila. Ty největší firmy nejsou řešením. Je možné tyto věci kritizovat, ale alternativní řešení se zatím neprokázaly jako efektivní. A nesmíme také omezovat eh, svobodnou, svobodné působení některých eh, auditorských firm. Je pravdou, že koncentrace auditorských firm narůstá a proto ty zákony nejsou efektivní. Je třeba také zlepšit kvalitu informací. V posledních letech se nám podařilo zlepšit kvalitu informací skrze normy a opatření, jako jsou korexy dobrého chování a předpisu o transparentnosti, kde se zvýrazňuje objem informací poskytovaných kotovanými eh, společnostmi. A je třeba, aby bylo zkoumáno riziko, musí existovat nevzávislý auditní výbor, dodavatelé, klienti, akcionáři mají mít zájem na nezávislém auditu. Poučení z krize znamená posílení všech faktorů, které by vrátily důvěru trhu a ekonomice. Nemůžeme si dovolit eh, eh, riziko, že bychom se bez toho opatřili. Souhlasím s vámi, pane Masipe. Abychom získali lepší finanční informace, potřebujeme reprezentativní auditory, nezávislé auditory Zdůraznil jsem některé skutečnosti, které se mi zdají důležité. Věřím, že naše rozdíly vyřešíme mírovou cestu a dospějeme ke skutečnému koncenzu, který by neměl vyvolat velké spory. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám s ohledem na čas. Pozměňovací návrhy budou do 28. března Děkuji tlumočníkům a zítra budeme pokračovat v 9.30 po zasedání koordinátorů. Děkuji.